time. Right, if, if we could sit down. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Poprosím vás, abyste se usadili, abychom už nestráceli čas. Už tak máme spuštění 10 minut. Dostáváme se k bodu 6 a 7 na programu jednání, což je veřejné slyšení k Evropskému sociálnímu podnikatelskému fondu a k Evropskému fondu rizikového kapitálu. Budeme zde projednávat návrh zpráv a proběhne také veřejné slyšení. Cílem slyšení je mm, pomoci nám při posuzování toho, zda návrh komise vytváří dobrý rámec pro podporu trhu sociálního podnikání tím, že se zlepší efektivněji získávání prostředků a zda to posiluje také hm, trh eh, rizikového kapitálu eh, pro malé a střední podniky, které si přejí získat eh, kapitál. Rozdělíme tedy slyšení na dvě části. Nejprve se budeme věnovat Evropskému sociálnímu podnikatelskému fondu. Máme tady Sofii Okony, která je naší zpravodajkou. A nejprve poprosím o představení návrhu zprávy, pak proběhne minislyšení, předáme nakonec slovo opět zpravodajce a mělo by nám to trvat eh, tu hodinku bez těch deseti minut, o které jsme přišli. Tak eh, Sofie, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, pane Odonoho, paní Schöning. Jsem velice šťastná, že dnes můžeme hovořit o tomto tématu, které eh, se dostává na program v parlamentu poprvé, anebo vůbec v institucích. Jedná se tedy o eh, Evropský sociální podnikatelský fond a sociální podnikání a jsem velice ráda, že můžeme zahájit právě tímto typem formátu eh, že tedy můžu nejdřív promluvit eh, o zprávě a poté, že bude následovat slyšení. Co se týče zprávy jako takové, chtěla bych podotknout, že to byl vynikající návrh ze strany Evropské komise, který jsem eh, analyzovala. Je to velice ambiciózní text, velice dobrý, který Navíc eh, má mm, zajistit proaktivní přístup. V parlamentu se zabýváme spíše tématy, které reagují na něco, na nějaké téma, snaží se například přinést nějaké kultu, eh, kontrolní nebo regulační mechanismy. Zatímco tentokrát se zabýváme tedy eh, investováním do sociálního podnikání, a jedná se tedy o velice zajímavou věc. A je to skutečně eh, to, co potřebujeme. Potřebujeme, aby se v Evropské unii investovalo do sociálního podnikání. Co to tedy je sociální podnik? Hlavním cílem sociálního podniku není eh, dosahovat zisku, to může být sekundární cíl. Cílem je vytvářet pozitivní sociální dopad. Například to může být cokoliv, co se týká sociálního bydlení nebo integrace ohrožených osob nebo lidí na okraji společnosti. Je to zaměstnávání lidí eh, s eh, postižením nebo například eh, je to franšíza kadeřnictví, sociálního kadeřnictví. To znamená, že ty ceny které tam jsou eh, používány, umožňují eh, klientům, eh, aby měli přístup k těmto službám, které normálně jsou poměrně drahé. ale takováto sociální služba na druhé straně pomáhá také těm, kdo tam pracují, aby nalezli práci, nebo případně tento podnik pomáhá, aby lidé našli bydlení a podobně. Reprezentuje 10 evropských podniků a více než 11 milionů zaměstnanců, podle údajů komise. Je to tedy skutečně celé nové odvětví, o kterém hovoříme. Co je tedy eh, cílem tohoto návrhu eh, nařízení? Je to vytvořit jak, jakýsi pas nebo etiketu evropskou pro investiční fond, zaměřený na sociální podnikání. Aby to skutečně byl Evropský sociální podnikatelský fond, EFSP. Toto označení bude k dispozici pro správce fondů, kteří, pokud se rozhodnou toto označení používat, eh, budou eh, splňovat určité stanovené podmínky, které se týkají solidárních investic. Je zapotřebí Eh, aby tedy eh, tyto subjekty respektovaly celou řadu kritérií, které jsou vyjmenovány v tomto textu. A v současné době sociální podniky eh, většinou závisejí jen na subvencích. Ale subvence nedostačují a myslím, že by bylo zapotřebí, aby jejich činnost měla jaksi větší a lepší výhled do budoucnosti, udržitelnosti dalšího rozvoje. Především si přejeme, aby tento fond eh, umožňoval snadný hm, přístup investorům, aby byl tedy přitažlivý. Ale také musí být zajištěný. Na druhé straně tedy eh, zajištění zde musí existovat nehledě na eh, atraktivitu a přístupnost těchto prostředků. Tento nástroj bude nebo má být tedy užitečný tím, že bude atraktivní, že bude snadno přístupný, má být tedy flexibilní. Ale v tom návrhu se současně zmiňuje, že zapotřebí, aby poskytoval celou širokou škálu investičních nástrojů. Evropská komise navrhuje, aby to byl určitý limit způsobilosti 70 z celkových investic musí být zaměřena na sociální investice a to já si myslím, že je dobrý eh, limit, protože 100% eh, by bylo příliš mnoho, to by, protože se jedná o rizikové investice, takže 100% by bylo příliš, ale 70% mi připadá jako dobrá eh, úroveň požadavku. Pak důležitou další věcí je komunikace. Tento nástroj může být užitečný jenom, když bude znám. Aby jej znali tedy investoři a také, aby jej znali podniky, eh, jimž může být takovýto fond užitečný. A proto žádám o to, aby zde byla skutečně rozsáhlá informační kampaň, kterou bude provádět jak ESMA, tak příslušné orgány členských států. A já bych byla ráda, aby se využívalo to, co již existuje v některých členských státech. V Evropské unii některé členské státy už totiž mají určitou zkušenost eh, v sociálním podnikání a byla bych ráda, aby se využilo, aby se využila tato zkušenost eh, z Evropské unie pro celý tento evropský rámec mm, fondu. Hovořila jsem tedy o přístupnosti, ale také chci hovořit o zajištění protože zajištění nesmí e, být oslabeno tou flexibilitou. Je tedy zapotřebí, aby ty transakce byly transparentní a správce fondů nejen, že by měl být registrován, ale měl by příslušné člen, členské státy nebo jejich orgány by měly správce schvalovat. Nestačí jen jej zaregistrovat pro každý takovýto fond by zde měl být stanoven depozitář, který bude neustále zajišťovat lokalizaci aktiv. E, to je důležité, aby tento fond, byl bude flexibilní, měl tedy i zajištěno to, že bude e, všechno jasné. I mm, aby tedy texty, které se vztahují k působení těchto fondů, byly všem nám jasné. A V první etapě se musíme zabývat různými aspekty, které je třeba prostudovat. Například komise musí prostudovat eh, mnoho prvků, následně ještě bude mít možnost přeskumu, pak je možné rozšířit působnost tohoto eh, textu, což tedy bude první úkol přeskumu. Přeskoumat eh, se taky budou dát sociální dopady takovéhoto fondu na podniky, kterým pomáhá. A poté, co tento, co toto nařízení bude už tedy uvedeno do praxe, tak je třeba eh, přeskoumávat veškerá opatření tak, aby se optimalizovalo využívání tohoto investičního fondu, jak tedy vůči eh, investorům jako takovým, tak vůči jednotlivým podnikům, který, které jsou příjemci eh, finančních prostředků. Tak to bylo tedy stručné představení celé zprávy. Doufám, že se mi podařilo objasnit to nejdůležitější a eh, těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji. Ehm, zatím jsme vedli velice Vedli jsme velice plodnou diskusi. Také poděkovat Filipovi Lamberovi, který pracuje na té druhé zprávě, která se týká rizikového kapitálu. Já vím, že to je takový mm, společný konzistentní balíček, protože eh, obě dvě ty zprávy mezi sebou souvisejí. A jsem vám k dispozici pro další diskuzi o této zprávě. A nyní se těším na to, že si poslechneme naše hosty, naše experty. Děkuji za pozornost. Děkuji. Já teď předám slovo našim dvěma řečníkům. Nick O'Donoghue je prvním z nich, z nich, z nich je ředitelem Big Society Capital a pak zde máme Miriam Schoening, která řídí nadace Schwab Foundation. Poprosím vás, abyste omezili svá vystoupení na pět minut a pak ještě předešlu, že poté otevřu eh, diskuzi, umožním poslancům se ptát. Nejprve eh, se zaměřím na eh, stínové zpravodaje. Uvidíme, kolik času budeme mít na diskuzi, ale teď už předávám slovo Nikovi. Děkuji eh, za možnost eh, zde dnes vystoupit. Já bych nejprve představil Back Society Capital, která byla založena ve Spojeném království jako první banka pro sociální podnikání a má kapitál ze dvou zdrojů. Jednak jsou to takové nevyžádané spící bankovní účty, které jsou schromážděny eh, z anglických bank do jakéhosi fondu náhrad BSC a pak jsou to čtyři velké banky RSB, Berkeley, Lloyds a HSBC, které investovaly 200 milionů liber. Tyto prostředky budou použity pro stimulaci růstu sociálních investic, tím, že investujeme do zprostředkovatelů a tyto organizace nabízejí a organizují transfery úvěrů či jiných investic do organizací sociálního sektoru. A jak my definujeme takovéto organizace, jsou to organizace, které poskytují výhodu společnosti spíše než, že by produkovaly zisk pro své vlastníky či akcionáře. Takže jsou to charity, různé sociální sociální podniky, komunitní organizace, nejrůznější družstva nebo vzájemné společnosti a za určitých okolností to mohou být i ziskové společnosti. Také třeba říci, že BS se nejenom, že investuje, poskytuje i granty a e, dary a samozřejmě, že naše my nejsme vedení jenom snahou e, vydělat. E, Náš výnos je obvykle nižší, než je běžná komerční výše výnosu upravená o riziku, ale naším cílem je, abychom fungovali udržitelně, aby se náš původní kapitál brzy nespotřeboval. My bychom tady měli diskutovat o rozvoji soc- trhu se sociálním investováním v Evropě. Já bych řekl, že vytvoření jakéhokoliv trhu vyžaduje tři věci. Jednak dodání kapitálu, určitou poptávku po tomto kapitálu a potom také e, řadu aktérů, kteří e, existují na straně nabídky i e, poptávky. A to platí i pro tento trh sociálního investování. Já se teď podívám na ty tři prvky jednotlivě. Tak za prvé nabídka kapitálu záleží na tom, zda máte investoři, kteří jsou ochotní investovat investovat a vytvořit pozitivní sociální dopad, kromě určité finanční návratnosti. My si myslíme, že tady existuje ochota takto investovat, ale zatím není příliš využita. Nedávný průzkum ve Spojeném království ukázal, že 65 investorů by zvažovalo takové investice, ale dnes se k ním zatím nikdo neodhadlal. A to z toho důvodu, že investoři přesně nevěděli, o jaké projekty by se mohlo eh, jednat, jak měřit takový sociální eh, dopad, eh, jakou návratnost očekávat a tak podobně. To je problém, který řeší uznávané nástroje, transparentní nástroje sociálního investování, a proto e, i my vítáme tento návrh komise, který se touto problematikou e, zabývá. Komise musí všem také zajistit, aby e, tyto organizace, tyto nástroje měly určitou svobodu při investování, aby tady nebylo omezení, pokud jde o velikost podniku, do nich se investuje, protože my se chceme věnovat tomu, že rozšíříme počet a velikost sociálních podniků nechceme eh, investovat pouze do malých podniků, protože tím bychom omozili možnosti větších sociálních organizací využít množstevních úspor. Musíme být eh, všem také dostatečně eh, flexibilní při využívání ehm, inovativních nástrojů, jako jsou dluhopisy se sociálním dopadem, které mají pomoci těmto privátním organizacím ehm, financovat důležité sociální projekty. Tyto projekty eh, můžeme podpořit také eh, osvobozením z finančních eh, hm, regulací a také daňovými úlovami pro tyto investice, kde ta výnosnost je zjevně bude nižší než je tržní návratnost. Pokud jde o poptávku po investicích, tak tady potřebujeme mít právní strukturu a samozřejmě i odborné znalosti pro takové investice. Většina sociálních podniků se dnes zaměřuje na mm, sociální dopad, ale mm, paní předsedkyně přerušuje řečníka, poprosíme o zpomalení. Když čtete, je velice těžké tlumočit. Chci říci, že většina sociálních podniků se sou, eh, soustředí na sociální dopad svých projektů, ne tolik na rozvahu, čísla, eh, cash flow a na generování dostatečného přebytku. A proto potřebují odbornou finanční pomoc eh, tak, aby eh, byly atraktivní pro eh, investory. Sociální podniky vyžadují různou podporu, například dlouhodobé půjčky většinou za přijatelné úrokové sazby, ale vyžadují také mění Velice eh, často eh, ovšem se takovýto kapitál těžko eh, získává na běžném trhu a i když existuje nabídka, existují prostředky a i když investoři lépe chápou potřeby sociálních eh, projektů, sociální podniky jsou připraveny na investice, tak trh nebude existovat a fungovat, pokud neexistuje určitá vrstva, která propojuje tyto dvě složky eh, jistí zprostředkovatele, jak tomu říkáme my, a e, to jsou e, instituce, jako je naše, protože nabízíme kapitál pro dedikované sociální banky, pro nové sociální investiční fondy. Přicházíme s novými e, inovativními strukturami, jako jsou dluhopisy se sociálním dopadem, poskytujeme provozní kapitál pro sociální organizace a tak podobně. Na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že si myslíme, že tento trh se sociálními investicemi je teprve v plenkách, je tady celá řada problémů, nicméně ten trh má potenciál by generovat eh, miliardy eur a pomoci řešit řadu problémů. Takže je to jakýsi, mm, jakási vrstva navíc nad rámec filantropie a nad rámec veřejných eh, výdajů, které jdou na sociální eh, programy. Naše, vaše podpora této iniciativy nám, myslím, může zásadně pomoci při rozvoji tohoto trhu. Děkuji. Děkuji. Eh, přesto, že jste trošku zpomalil, tak eh, tady byly určité stížnosti na vaši rychlost, takže na to znovu upozorňuji a teď už má slovo další řečník. Okay. Um, so before... Ještě předtím, než budu hovořit o návrhu eh, nařízení, ráda bych se zmínila o Schwab Foundation. Byla první podpornou organizaci pro sociální podnikatele v kontinentální Evropě. Založili ji v roce 2000 Klaus a Hilde Schwabovi eh, když eh, založ, bylo založeno Světové ekonomické fórum. V současné době analyzuje tato nadace tisíc sociálních podniků ročně a 25 až 30 se jich vybírá do globální sítě. Nyní eh, tato, toto společenství zastřešuje 200 sociálních podniků. My neposkytujeme přímou finanční podporu, ale pomáháme navázat kontakty mezi investory, podnikovým a veřejným sektorem, například na výročním setkání v Davosu na konci eh, ledna. A dostáváme také velice otevřený feedback od sociálních podnikatelů, tedy od, to, od to našeho společenství. A tímto se nám daří tedy budovat dále toto společenství. Eh, používáme spolupráci s experty, eh, například v rámci Eh, rad pro globální agendu Světového ekonomického fóra, kde je 20, eh, skupina 20 expertů. Jsou to sociální podnikatelé, eh, jsou to odborníci na toto odvětví, bankéři, ehm, sociální podnikatele, ehm, také Nikod nohu je jedním z nich. A my tedy pracujeme na základě práce expertů a na základě našich zkušeností, které máme eh, se sociální podnikateli za poslední deset let. Už jsme slyšeli definici sociálního podnikání, ale sama definice by trvala déle než pět minut. Chci se tedy zaměřit na jediný fakt, který se vztahuje tedy k sociálnímu podnikání a to je to, že 50% času sociální podnikatelé tráví snahou o získání finančních prostředků a kapitálu. A to je opravdu velice neefektivní a kapitálový e, trh e, by pro ně mohl být mnohem lépe otevřený. E, Mimořádně obtížné je pro eh, tyto podnikatele získat půjčky nebo prostředky eh, v eh, rozmezí 200 tisíc až 2 miliony, což je takzvané údolí smrti, kdy musí čelit velikým potížím. Stává se, že se poskytují spíše částky vyšší, protože eh, sice podmínky pro správnou zprávu těchto prostředků jsou stejné, ale eh, poplatky za zprávu jsou vyšší. Sociální podnikatelé často nemají ani dostatek zkušeností ve získávání kapitálu. O tom už hovořil eh, kolega Donohue a fondy by mohly poskytovat technickou pomoc nebo by mohly na druhé straně vzniknout zprostředkovatelé, kteří by pomáhali získání kontaktu mezi eh, soukromým a veřejným eh, sektorem. A nyní k monitorování a k, ke kontrolování situaci. Zjistili jsme například, jak vypadá sektor mikrofinancí v Indii, kde investoři, eh, kteří se zabývali sociálním podnikáním, se odchylili od toho původního poslání, aby eh, získali větší návratnost pro investory. A proto my bychom chtěli, aby byla jasně zakotvená pravidla, aby toto se nestalo eh, v Evropě. Jsou zde mm, malé fondy, které by neměly být zasypány nadměrnou eh, regulací. A toto prostředí bude zapotřebí eh, vyvinout v následujících letech. Viděli jsme ale, že už se eh, rodí určité standardy, například standardy o výkaznictví, anebo standardy, které se požívají ve Spojených státech, orgány jako ESMA, se musí vypořádat eh, a budou se muset vypořádat v následujících letech s celou řadou standardů, které bude třeba analyzovat. Eh, pak je to otázka informovanosti veřejnosti, protože čím lépe bude informovaná veřejnost, tím lépe bude možné rozšířit eh, působnost těchto fondů. Každý expert a, a manažer vítal to, že by vznikla nějaká evropská etiketa nebo evropský pas pro Ehm, tuto činnost. Portfolio by také mělo umožňovat investice mimo EU, což prozatím nebylo úplně jasné z těch návrhů, které jsme eh, slyšeli. A také jsem slyšela velice rozmanitý feedback ohledně procenta kapitálu, které by se mělo investovat do způsobilých investic se sociálním dopadem. Někdo hovoří o tom, že by to mělo být 80 až 90 aby, mm, a že tato, mm, tato mm, toto množství eh, procent ještě stále umožňovalo manažerům, aby měli likviditu, eh, ale například po 18, po 18 měsíců by měli mít příležitost to takým, tímto způsobem využívat. Eh, někteří zase hovoří o tom, že by to mělo být 50 těch způsobilých investic a 70 se zdá být schůdné. Jak v peněžích vyjádřit sociální hodnotu? Mohou se například eh, zavést daňové pobídky pro ehm, sociální podnikání, pokud eh, fond nebude rozdělovat zisky jen marginálně, investice mohou být považovány eh, podobně jako charitativní dary anebo podobné činnosti, které už mají daňové úlevy nebo daňové výjimky. A za druhé to může být může být eh, poskytování eh, kapitálu z veřejných eh, prostředků, tak aby tyto, tyto podniky měly větší, větší takovou tažnou sílu na trhu peněžním. Ráda bych vyjádřila souhlas s mým předřečníkem také jsem velice ráda, že eh, se o této činnosti hovoří a podporuji. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. A nyní budeme postupovat tak, že dáme čas eh, poslancům, především stínovým zpravodajům. A samozřejmě, vzhledem k tomu, že máme málo času, budeme muset nejdříve nazbírat všechny dotazy a poté poskytneme prostor řečníkům a na závěr zpravodajce. Eh, poslanci se mohou tedy tázat eh, jak řečníků, tak komentovat eh, to, co přednesla paní zpravodajka. Všechno tedy budeme dělat najednou a začneme tady z této strany. Sajdem. Ah, My tu máme dva sajdy, uvádí paní předsedkyně. Je to sajd nebo sajít? It's you. Uh, yeah, I was, it was confusing with the coffee as well, that one. <laughs> Mě popletli tím, že přinesli kávu. Ik ga mij Nederlands uitdrukken. Uh, ik wil eh, om te beginnen de rapport... Eh. Dobrý den, eh, budu mluvit holandsky. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za její práci. Děkuji také našim dvěma hostům za úvodní vystoupení. A já bych se k tomuto tématu také rád vyjádřil. Myslím si, že ve většině členských států je koncepce sociálního podnikání a těchto fondů sociálního podnikání novou věcí. Ve většině členských států eh, se tato problematika řeší na národní místní úrovni, ale z veřejných prostředků. A já se domnívám, že existuje možnost eh, motivovat soukromý sektor k větší angažovanosti při investování do sociálního hospodářství. A proto naše frakce podporuje iniciativu Evropské komise Eh, vytvořit eh, určitý pas či etiketu sociálního investování. A myslím si, že dnes více než kdykoliv jindy je soukromý sektor připraven investovat do sociálně odpovědných projektů. Myslím si, že takováto značka, etiketa, pas, jakkoliv tomu řekneme, může, mít, eh, může být dobrým příspěvkem k tomu, aby tyto fondy které si přejí diverzifikovat, věnovali část svých prostředků na sociální ekonomiku a může to být pro ně samotné výhodné. Paní zpravodajka má pravdu, že potřebujeme ovšem flexibilní režim, protože jinak nebude systém používán. Také musíme mít na paměti, že to bude celá řada různých skupin investorů, velcí hráči, ale možná i řada soukromých osob, osob, které se budou chtít spojit pro účely určitých investic. A pak si musíme pak se musíme ptát, zda 100 tisíc eur není příliš vysoký limit pro soukromé osoby, pro jednotlivce. To je tedy otázka, kterou chci položit paní zpravodajce i našim hostům. A druhá věc se týká definic. Jakým způsobem definovat um, takovéto podnikání. Já si myslím, že to se bude asi dosti lišit podle jednotlivých členských států. Musíme myslet i na mm, lidi, kteří budou eh, zaměstnáni eh, v takovýchto projektech, zda to definovat podle nich, že to budou třeba lidé s určitým handicapem, nebo to budeme definovat podle výstupu takového projektu. Je tady taková šedá zóna eh, mezi takzvanou, pokud jde o takzvanou šed, eh, sociální ekonomikou a skutečnou ekonomikou. Je to otázka, na kterou by nám mohli odpovědět možná naši hosté. A poslední věc, o které se chci zmínit, se, týká, se týká toho, že kromě toho pasu, tady jsou ještě další překážky, které um, stojí v cestě mezinárodním eh, projektům tohoto druhu. Jsou to nejrůznější fiskální pravidla, pravidla eh, spolufinancování a tak podobně. Já se chci zeptat, eh, za je, je něco, co bychom mohli udělat na evropské úrovni, abychom situaci usnadnili. Děkuji. Děkuji. Eh, nyní Ole. Thank you, madam chair. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní zpravodajce a našim hostům za úvodní projevy. Já jsem se také chtěl zeptat na ty definice a na ten práh 100 tisíc pro profesionální či drobné investory. Také Pepele, eh, rád, kdybyste se více mohli eh, zmínit o těch 70%. Vy jste o tom eh, mluvili jenom velice krátce. To je ten limit, který je tu v tuto chvíli nastaven, ale možná mm, byste se k tomu mohli konkrétněji vyjádřit, jak by to mohlo být efektivněji pojato. Také bych vás poprosil o nějaké konkrétní příklady. O některých jsem se tady už dočetl, a já si myslím, že nejsou úplně přesvědčivé. A už to souvisí s těmi definicemi, jak jsem naznačil. Možná by bylo dobré, kdybyste nám dali tedy další příklady. Navíc my potřebujeme důkaz o evropské přidané hodnotě a o sociální přidané hodnotě. Já sám uh, jsem drobný investor, nikoliv profesionální investor a investuji do řady takovýchto sociálních podniků a projektů. A možná, že mm, ani nestojím o takový velký výnos a návratnost, ale potřebuji něco jiného. Chci vědět o dobrých příkladech eh, společností, organizací, které skutečně naplňují své sliby. A poslední otázka. Může někdo tuto značku zneužít? A byli jste svědky toho v těchto mm, zemích, kde už tyto systémy existují, že dochází ke zneužívání? Děkuji. Thank you. Děkuji. Filip, prosím. So today I'm, uh... Děkuji. Já nejprve budu mluvit za Svena. Uh, Já budu mluvit francouzsky, protože je to náš mateřský jazyk. Spolu se Sofí děkuji za tento vynikající základ k diskuzi sociální investice je eh, doménou, kterou opravdu potřebujeme rozvíjet, je velice užitečná, je to veliké téma a těší mne, že komise se zhostila tohoto eh, tématu. Ke zprávě Sofie mám pár poznámek k článku 3. Tam je otázka užitečnosti nástroje, které jsou nástrojů, které jsou tedy pokryty už eh, patřičnou regulací k financování sociálních podniků, protože by se mohli dostat do situace hm, určité zranitelnosti. My si tážeme, nemáme ještě jasnou pozici. E, pak je to pozměňovací návrh 32, to je něco podobného. Sajíc se zmiňoval o možnosti, že e, v marketingu e, by se mohlo postupovat určitým způsobem, aby se pomáhalo sociálním podnikům. A je zapotřebí už teď do toho textu začlenit takovouto možnost, napsat tam nějaké ustanovení o ochraně spotřebitele, aby eh, toto bylo jasně eh, sepsáno. Eh, víme, že mm, tu jsou určité případy, například v belgické v Belgii už bylo umožněno aby se podobným způsobem investovalo. Je jasné, že to jsou banky, které takovýmto způsobem chtějí investovat do projektů, jež mají sociální význam, ale nemusí nezbytně, jak Ovole říkat, mít eh, silný výkon nebo výnos na trhu. A k tomu se vztahuje také myšlenka rozšíření kategorie eh, investorů na, také na drobné investory. Pozměňovací návrh 21. Tam se úplně shodneme o tom, že je zapotřebí rozvíjet indikátory výkonu nebo výkonnosti, aby byly měřitelné. A v článku 3 dále je, se poukazuje na to, a mělo by možná upřesněno, to, co má být tedy tím sociálním pozitivním dopadem, například pozitivní externality. Například eh, zda budeme zvažovat nějaký fond, který bude obnovovat eh, nějaký přírodní zdroj zničený eh, průmyslovým využitím. To by bylo pozitivním způsobem využití. Patřilo by to také k těm indikátorům, které by se daly měřit. A bravo za tu klauzuli o přeskumu, to je pozměňovací návrhu 33. I tam máme pár nápadů, jak by se dalo postupovat, například posílit úlohu ESMA. To jsou tedy pozměňovací návrhy, které některák nemění e, ducha práce, kterou vykonala Sofie. Jde nám jen o to, abychom trochu posílili to znění. Myslím, že e, to, o čem hovořili e, zde naši hosté, je velice jasné a nebudu tedy se nic ptát. Děkuji a teď Sajde máte slovo vy. Děkuji vám. Já se omlouvám, že jsem tak skočil do řeši. Musíme se naučit tomu rozdílu mezi Sajdem a Saidem, abychom to pochopili na první poslech. Je velice důležité, že slyšíme o dopadu takovéto legislativy a děkuji Sofii za tuto diskuzi Atmosféra diskuze prozatím je velice užitečná, je v duchu spolupráce a je to osvěžující spolupracovat na tématu, u kterého se shodneme na cílích, kde tedy nepřistupujeme k tomu z jednotlivých eh, stran, ale máme společný cíl. Mám jen pár poznámek nebo dotazů. Eh, chápu tu diskuzi s komisí tak, nebo tedy chtěl bych vidět, zda komise si přeje, aby eh, toto bylo vyhrazeno jen profesionálním investorům. A možná, že je škoda, a já bych byl rád, kdyby to tak šlo, aby i drobní investoři eh, mohli investovat, aby byli tedy současně plně informováni o tom, eh, jaká jsou rizika takovéhoto podnikání. Jedná se o sociální podnikání, možná to nepřinese nějaké, nějaký velký výnos ale aby mohli tedy jednat nějakým způsobem i tito drobní eh, investoři, možná společně. Za druhé, jedná se o limit vztahující se eh, k té etiketě a to, že by podnik eh, ztratil tuto způsobilost, pokud by se přesáhl tento práh. Jak, se, eh, jak to vyřešíme pragmaticky? Je nějaký důvod k tomu, podle vás, aby, aby po dosažení této hodnoty etiketa byla ztracena, ten pasport? A potom u podnikatelské sociálně podnikatelského fondu. Co vidíte jako hlavní výhody či eh, nevýhody depozitáře a těch požadavků na depozitáře, tak jak jsou stanoveny pravodajem? Eh, je to nějaký přínos nebo naopak přináší náklady? Mm, nebo bude záležet eh, a měnit se to od situace k situaci. Rád bych věděl tedy, jaký je pozitivní přínos těch požadavků na depozitáře. Děkuji. Jako poslední je Jürgen Klüter. Pokud si ještě někdo z poslanců přeje promluvit, prosím, přiložte se. No, já. Dankeschön, Sharon. Eh, děkuji. Tady zaprvé bych chtěl také poděkovat za práci, která byla provedena. Ta práce sama o sobě je velice dobrým základem pro další diskusy. O tom není mne sedm menších pochyb. Avšak přesto bych rád toto slyšení využil k tomu, abych ještě položil dvě důležité otázky tak, abych je uvedl do diskuse. To není proti té zprávě, nebož je to trošku jiná úroveň. A sice už po desetiletí působím ve Spolkové republice v, tém, v tomto sektoru a profesně znám tento sociální sektor velice dobře. Je to specifický pohled, který přináším ze Spolkové republiky, to je pravda. A sice v mé zemi je tato věc velice charakterizována z perspektivy orientace na potřeby lidí, o které se jedná, se kterými pracujete. To znamená, že je to daňově regulováno, souvisí to také s historií Spolkové republiky, ale o co tady jde? A to je jedna z těch nejzásadnějších otázek, které chci vyslovit. Totiž tady existuje ještě jedna další perspektiva, to znamená nikoli ne, že by se ta perspektiva té cílové skupiny ztratila, ale vedle toho je tady určité přenesení směrem k investorům a to, jak jste už řekli, očekávají určitou, byť třeba malou renditu, ale přece jenom nějakou návratnost očekávají. A to samozřejmě znamená, že ten způsob chování a jednání v těchto lidí, které působí operativně v tomto sektoru, se musí změnit. Tedy tato perspektiva vytvářet návratnost pro investory, to je věc, na kterou musí stále myslet. U nás zatím nemuseli. Samozřejmě je možné to kritizovat, ale nechci to kritizovat, spíš chci hovořit o tom, že to tak je. Ale tedy dochází k posunu v tomto sektoru a to je věc, kterou se musíme uvědomit. Já přicházím z regionu, která je to sporůří. Lidé, kteří to znají, tak vidí, že je to ve Spolkové republice Eh, že to je oblast, která je charakterizována skutečně chudobou společenskou i obecně lidí. A tady skutečně třeba působit v tomto směru. Tady je, a tady v, té, v tomto regionu prostě nic nenajdete. Sotva tady najdete lidi, kteří by byli připrav, kteří by byli ochotni jakkoliv v tomto sektoru podnikat. Protože tady sotva někoho najdete, kdo by měl peníze a kdo by byl tedy schopen tyto peníze dávat k dispozici. Tedy proto je pro mě důležitá otázka, než bych byl zásadně proti tomu, ale nevím, jestli je to až tak dobrý a účinný instrument. Tam, kde jsou lidé, dejme tomu, na jeho Německa to není problém, tam můžete mít nadace a tam můžete mít nejrůznější fondy a provádět sociální práci, ale tam, kde to nejvíc potřebujete, tak tam podle mé osobní zkušenosti je to velice těžké získat takovéto fondy a skutečně z toho financovat tu práci, která je zapotřebí. A proto tady mi na tom celém zůstává takový velký otazník. A co je také smysluplné, tak to je tedy připustit možnosti investic také mimo Evropskou unii, tak to je podle mě velice problematické, protože tady se sbírají peníze, kterou potřebují lidé pro sociální práci. A v takovém případě by se to nemělo rozptýlit globálně, protože tím pádem se dostaneme do konkurenční situace, kterou už znám zde, na tomto místě, totiž, že tam dojde k vyzestření konkurenční situace, protože investor samozřejmě také má zájem, aby se dostal do novin, eh, získat pozitivní image. To také hraje svou roli. A ty iniciativy je třeba věc konkrétně. Pokud se hovoří o, invest, o iniciativách pro nezaměstnané, tak tam těžko najdete nějakého investora. Já jsem se o to snažil a vím, jak jsme se snažili tady získat nějaké peníze vyšli jsme vytvořit centrum pro nezaměstnané, kteří, pro lidi, kteří by se tam setkali, nebo vytvářet různé iniciativy pro zaměstnanost, ale to nepřináší žádný image a tudíž do toho nikdo neinvestuje. A tady máte skutečně takovou specifickou konekční skupinu. A pokud to rozšíříte ještě mimo Evropu, tak o tom mám velké pochybnosti. Tedy, to je to, co jsem chtěl říct a možná, že dál bychom o těch věcech mohli diskutovat. Děkuji. Okay, thank you very much. Děkuji. Nikdo další si o slovo nepožádal, takže navrhuji, abychom se teď obrátili opět na Nika, Miriam a poté dali slovo Sofi. Máme zhruba 15 minut, tak prosím, Niku. Děkuji. Já bych se podíval na eh, některé z těch otázek, které tady zazněly hlavně ty, které se opakovaly, tak za prvé ten limit 100 tisíc eur, že je příliš velký a že tím ztrácíme eh, některé investory. Já se domnívám, že skutečně ano, protože na každé úrovni vidíme zájem o investice eh, i ze strany drobných investorů a důvodem je, že tady tyto investice jsou do určité míry rizikové, ale je pravda, že rizikové jsou všechny investice. Není nutně pravda, že eh, když mluvíme o úvěrovém financování eh, oproti kapitálovému financování, že je tady eh, mnohem větší riziko u sociálních projektů než u běžných komerčních projektů. Dokládají to některé studie, že takový rozdíl tu není. Takže já si myslím, že by bylo vhodné zamyslet se nad snížením tohoto limitu jakožto vstupní limit do fondu. Pokud jde o otázku definic, tak to je skutečně problematická věc. My si myslíme, že definování sociálního podniku by mělo být založeno na dvou rysech takového podniku. Jednak, co to je, jakové má sociální poslání a to může být eh, zaměřeno na služby, které poskytuje, nebo lidi, které zaměstnává, ale musí to být jasně definované sociální poslání a musí být eh, skutečně i ve stanovách a cílech společnosti a ideálně eh, to musí podléhat nějakému regulačnímu dozoru, jako například některé komunitní organizace ve Spojeném království. A za druhé, tyto společnosti musí přinášet sociální prospěch, sociální užitek což je samozřejmě snažší u eh, charit a jiných právních eh, struktur a je to obtížnější u mm, ziskově orientovaných společností. Ale myslím si, že tyto eh, dvě záležitosti, to znamená přístup k zisku a sociální poslání a definice to sociální poslání, to jsou věci, které by měly definovat sociální podnik. To jsou tedy hlavní dvě otázky, ke kterým jsem se chtěl vrátit. Někdo tady také hovořil o zneužití té značky. To je skutečně problém. Je potřeba mít jasnou eh, kontrolu toho, kdo to je, kvalifikovaný investor a tak dále a tak dále. Je potřeba také zajistit jasný a měřitelný sociální dopad. To by také mohlo pomoci. A pokud jde o eh, ten limit majetku 500 tisíc eur, tak nevím, proč by toto mělo být eh, nějakým způsobem eh, potřeba, proč bychom takto měli strukturovat ty, ty společnosti. Děkuji. Nyní Miriam, prosím. Um. Okay. Yeah. Uh, maybe just adding... Já bych jenom doplnila něco eh, k tomu, co tady už zaznělo. Opět ten eh, limit 100 000 euro pro investory. U mikrofinancování eh, vidíme, že většinou je ta investice do těchto podniků 10 let a v posledních letech třeba Credit Suisse má retailový fond, kde investoři mohou investovat do subjektů mikrofinancování. Ve Spojených státech eh, toto také eh, funguje, kdy lidé po internetu mají možnost investovat eh, v jakékoliv výši i jedno euro. Takže určitě existují nástroje, které umožňují investice do tohoto sektoru. Já si myslím, že většina těch malých fondů se stejně snaží získávat velké investory nad 100 tisíc euro, protože u těch menších investorů jsou ty investice méně efektivní, ale je dobré být na druhé straně otevřeni všem i malým investorům, třeba pod 50 tisíc eur. Řada bohatých lidí na světě některé projekty už považuje za příliš riskantní pro začlenění těchto projektů do svého portfolia, což nemusí platit pro eh, všechny, všechny investory, eh, pro ty drobnější, kteří mají potom menší expozici. Pokud jde o definice, tak to jsme řešili, řešíme. Je tady určitá šedá zóna, která se rozšiřuje a může vést ke zneužívání, mm, různé interpretaci. My teď tedy pracujeme s komunitou sociálních podnikatelů a snažíme se najít nebo vypracovat vlastní regulaci, jak nastavit hranici mezi sociálním podnikáním a běžným komerčním podnikáním, které je ale sociálně odpovědné. Souvisí to se strukturou vlastnictví, rozdělováním zisku. Co je důležité, je třeba také podíl eh, nebo výše nejvyšších platů ve společnosti, nejnižších platů ve firmě Já si myslím, že pokud jde o tu obecnou filozofickou otázku týkající se sociálních podniků. Já sama jsem e, Němka, takže jsem obeznámena s tou německou diskuzí e, Eh, sociálním státu, sociální ekonomice, ale my vidíme, že sociální podnikatelé jsou ceným doplněním ke stávajícímu systému sociálního státu, jsou velice inovativní, efektivní a doplňují stávající veřejné struktury. Sociální podnikatel se rekrutuje běžně z normálního podnikatelského prostředí, znají prostředí lidí, kterým se snaží pomoci a mají k tomu připravené dobré mechanismy. Pokud jde o to, jak najít eh, peníze v těchto oblastech, tak to je samozřejmě eh, náročné. Vidíme, že fondy sociálně podnikání eh, se objevují v městech, jako je Ženeva, Zurich, Mnichov, Londýn, ve velkých městech a ne nutně v drobnějších místech. Ale přitom v těchto chudších místech se zase nacházejí příležitosti pro investice. Eh, jsou tu dva druhy eh, fondů v zásadě. Ty, které se snaží investovat spíše lokálně, eh, Řada těchto sociálních fondů v Německu schválně investuje a pouze investuje ve místě svého působení, protože tam se snaží poskytnout přidanou hodnotu, což není podle mě velký problém, když se investice omezují takto lokálně, protože pak jsou tady jiné fondy, které, které se přetvářejí ve skutečný um, komerční um, sektor. A to jsou uh, fondy často ze Švýcarska, z Lucemburska, a i ty přicházejí s e, zajímavými myšlenkami, jak vlastně z tohoto sektoru udělat sektor globální. Děkuji a nakonec jsme ten čas dohnali. Předávám slovo Sofii. Merci, madame Děkuji vám, paní předsedkyně, milé kolegyně a kolegové. Především bych chtěla e, poděkovat za velice kvalitní ovzduší, ve kterém probíhá tato diskuze. A diskutujeme tedy o návrhu e, komise, který je velice kvalitní. A toto ovzduší je nepochybně i následkem nebo důsledkem toho, e, té dobré kvality e, zprávy z komise. Chci tedy poděkovat všem analytikům a expertům, kteří sestavili tuto zprávu. Teď nechci hovořit o jednotlivých detailech, protože budeme na nich pracovat společně. Jde nám o to, aby tyto, abychom tyto investiční fondy otevřeli i e, drobným investorům. To je zajímavá myšlenka a e, já bych řekla, že ano, ale zapotřebí bychom to prodiskutovali. Sociální podnikání je novým pojmem Toto investování, nebo tedy mm, tento druh podnikání se může zdát být rizikovým podnikáním a já bych chtěla chránit drobné investory, kteří očekávají eh, nejdříve nebo budou očekávat, eh, jak bude fungovat tento druh podnikání. A teprve, když budeme mít jistotu, že můžeme chránit tyto drobné investory, měli bychom tento sektor otevřít také eh, drobným investorům. Ale jsem ochotná s vámi diskutovat o této věci. Co se týče velikosti podniku, ano, podle mého je také zapotřebí, abychom to prodiskutovali. Myslím, že na počátku by bylo dobře nejdříve nějak regulovat eh, otevřenost eh, vůči rozměrům podniků a posléze, až se bude přeskoumávat situace, můžeme eh, definici přepracovat. Co se týče investičních fondů, tak ty hm, investují do evropských podniků. Ano, jedná se o to, abychom pomáhali našim podnikům. Tyto investice mohou vytvářet nová pracovní místa, takto vytvářet růst v určitém specifickém sociálním sektoru a my tímto způsobem napomáháme našim evropským podnikům a následně eh, se můžeme otevřít v rozvojové politice například eh, podnikům, které jsou mimo Evropskou unii, ale nyní v této situaci, v níž dnes jsme, bychom se měli zaměřovat spíše na naše vlastní podniky. Další takový drobný detail, já teď nechci odpovědět na všechny otázky, protože to úplně nepůjde. Ohledně depozitáře, myslím si, že depozitář je zaprvé e, způsob, jak zajistit e, investici a na druhé straně za nízkou, e, nízké náklady mít tedy jistotu ale můžeme o té myšlence depozitáře diskutovat. Mm, společně eh, bychom mohli dojít k zajímavým myšlenkám. Chci tedy ještě jednou poděkovat eh, Evropské komisi a také dánskému předsednictví, které vynakládá velké úsilí na právě toto téma a velice nám pomáhá. A děkuji také všem, kdo promluvili k tomuto tématu, které podle mne je velice eh, zajímavé a důležité a děkuji všem za otevřeného ducha, s nímž diskutovali. Děkuji vám. A nyní bych ráda hladce přešla eh, k následující části, ale ta má začít až 16.15. A já vím, že někteří ze stínových zpravodajů ještě nejsou přítomni. Danuta Hybner tady není, ale vím, že pro předsedkyni výboru je poměrně obtížné se uvolnit. Myslíte, že můžeme začít bez Danuté? Souhlasíte s tím? I think, well, I think it's useful to use the time. Myslím, že by bylo mm, užitečné využít času, který máme a proto předám slovo eh, Filipovi. Můžeme tedy začít? Thank you, Sharon. Uh, well, thanks for... Děkuji, Sharon. Děkuji vám za to, že jste zde. Mm. Je to mm, pro mě veliká čest, že jsem poprvé zpravodajem v parlamentu, takže vám děkuji za to, že jste na mě byli tak milí. E, samozřejmě toto není to nejobtížnější téma, které bych mohl dostat, ale chtěl bych to zahájit e, takovým prohlášením, protože jsem slyšel o e, investicích GreenTech a GreenTech um, krizo, rizikovém kapitálu. A viděl jsem, jaké jsou rozdíly mezi evropským inovačním modelem, jaké jsou standardy produktů, jak, jak vypadá ten inovační model u nás, jak vypadá ve Spojených státech, eh, kde se postupuje mnohem více tedy z dola nahoru než u toho evropského inovačního modelu. Takže si myslím, že v této sféře nás čeká ještě hodně práce. Nejsem natolik naivní, abych se domníval, že e, takováto reglementace by vyřešila celý problém. Myslím, že je tu mnoho faktorů, které toto mohou ovlivňovat a Například e, je tu vůbec postup nebo postoj Evropanů e, k rizikovému kapitálu možná v Evropě v investicích mm, do rizikového kapitálu nejsme tak pokročili jako ve Spojených státech. Eh, otázka, jak vytvořit tedy to stejné pracovní eh, nebo mm, to, to mm, hřiště, stejné tak, abychom měli společná pravidla. Myslím si, že společná pravidla jsou zapotřebí. Eh, při první diskuzi jsme hovořili o tom, že investoři jsou místní, takže neočekávejte příliš celoevropský e, postoj. Ale prostřednictvím této legislativy e, můžeme napomoci společným pravidlům. Jako Sofie jsem podobně také nedělal mnoho změn v tom návrhu. Eh, legislativního aktu využil jsem tedy stejný postup jako Sofie ohledně tedy depozitáře. Možná, že se na tom shodneme, či nikoli, nevím, ale také jako Sofie jsem ochotný a mm, o tom diskutovat. Jenom eh, mám receptivní názor na eh, dvě věci. Tyto tento rizikový kapitál by měl být tedy umístěn v Evropě a na několika místech textu se hovoří o tom, že nechceme zvažovat fondy pro rizikový kapitál, které by e, pracovaly v daňových rájích. Takže ty by byly vyloučeny e, z možnosti získat takovýto pastu, etiketu. To, co jsme změnili také, by bylo, že bychom umožnili investice Eh, fondu fondů. Zmiňuji se tady o depozitáři. Je tu několik eh, prvků, které musí zajistit i to, že budou zachovávaná práva eh, pracujících. Je tu pár prvků týkající se pravidel o transparentnosti, které musí dodržovat, která musí dodržovat fondy pro mm, fondy rizikového kapitálu. Mám tu určitý základ, eh, který přichází od komise, který neposkytuje natolik komplexní legislativu, abychom museli tolik opravovat. Naopak máme poměrně široké pole působnosti, ve které můžeme eh, dále Eh, něco definovat. Pak tu máme belgický materiál, máme tu, jak vidíte, dva belgické zpravodaje, dva belgické stínové zpravodaje. Nicméně pořád jsme velice otevření eh, diskuzím, eh, přijímáme názory jiných, přijímáme i mluvčí hovořící jinými jazyky, takže ať už jste Němci či Švédi, velice rádi se budeme diskutovat. Eh, myslím, že by bylo zajímavé mít tak nějaký input od eh, kolegů z Velké Británie, z anglosaského způsobu myšlení, eh, abychom ji srovnali tedy s kontinentálním způsobem myšlení. A, a samozřejmě, že všechno, co přichází z Velké Británie, mělo být chápáno tedy tak, jak je to vyřčeno. Poprvé vidím příležitost vytvoření fronty mezi zelenými a Brity, víte? A proto mi e, připadá, že to je vynikající příležitost. Uh, thank you very much. Děkuji. Já myslím, že teď už je na čase, abychom předali slovo našim dvěma hostům. Máme tady Jose Peterse, z Capricorn Venture Partners a paní profesorku <clears throat> Sofii Manigartovou, která je předsedkyní eh, fondu eh, GIM ve Private Equity a působí na univerzitě v Kentu. Pokud nemáte námitek, poprosila bych nejprve pana Peterse. Děkuji, dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za to, že mám možnost tady představit své názory a zodpovědět vaše otázky Ehm, tady se týkají eh, toho, zda by návrh Evropské komise, pokud je o regulaci Evropského fondu eh, či fondu rizikového kapitálu, je vhodný návrhem, zda je dostatečný pro to, aby podpořil tento eh, sektor a posílil možnosti malých a středních podniků získávat kapitálové financování také v praxi. Já se omezím na několik málo komentářů a využiju svých 26 let zkušeností eh, v tomto oboru, kdy jsem eh, předsedal eh, od roku 89 do roku 90 Evropské asociaci rizikového kapitálu a podílel jsem se také na vzniku EASDACu. E Během posledních pěti let eh, působím v Capricorn Venture Partners, eh, působíme v Lovani v Belgii a získali jsme přes 150 milionů eur pro investice do eh, firm, které působí v oblasti čistých technologií, zdravotnických technologií a které rozjíždějí své podnikání. A to od investorů v Belgii, Nizozemska, Finska a Lucemburska. A investovali jsme do 18 malých a středních podniků v devíti evropských eh, zemích. Takže mm, po uh, Poté, co byl rizikový kapitál eh, začleněn do směrnice AFIMD, eh, což mělo zničující dopady. Jsem velice rád, že se komise uvědomila, že je třeba nastavit konkrétní režim, specifický režim pro rizikový kapitál, který bude více v souladu s velikostí těchto fondů rizikového kapitálu, bude odpovídat nedostatku Eh, systémových eh, eh, rizik a bude také odpovídat významu financování inovativních malých a středních podniků a jejich roli, pokud jde o tvorbu pracovních míst, růst. A vůbec bude to odpovídat významu evropských investic do výzkumu a vývoje. Takže jakákoliv iniciativa, která by mohla vést k tomu, že bude k dispozici více rizikového kapitálu, takové bychom měli podpořit. Nicméně já se domnívám, eh, že toto eh, odvětví evropského rizikového kapitálu se dnes potýká s řadou problémů, které zřejmě nevyřešíme novým regulačním režimem, protože dnes tento obor ocitá v existenciální krizi. Poslední čísla, která minulý týden publikovala eh, Asociace FK v Ženevě, ukazují, že rok 2011 v tomto roce se vybralo v Evropě 4,1 miliardy eur eh, ve formě rizikového kapitálu, což jsou zhruba dvě třetiny částky, která byla získána před 20 lety, když jsem této asociaci předsedal a je to zhruba 20 které získaly Spojené státy od takovýchto investorů v loňském roce. Jeden ze studentů MIT, který u mě působil v létě, eh, uzavřel tu situaci slovy, že Evropa se snaží vyhladovět eh, nově vznikající firmy, ale ty jsou přitom naprosto zásadní pro náš budoucí růst a prosperitu a musí být schopny konkurovat na globálních trzích, ale přitom nemají dostatečné zdroje. Nedávné regulační iniciativy v Evropě, například eh, Solvence 2 nebo Bazilej 3, eh, Hovoří o investicích eh, do, ze strany pojišťoven a, a bank omezují jejich eh, investice do těchto eh, oblastí. A například takovéto investice rizikového kapitálu se musí rozptýlit do 10-20 společností a musí investovat eh, spíše do, do vládních eh, dluhopisů. My hm, se domníváme, že tato pravidla Solvenci 2 přesunou investice od společností a dlouhodobých kapitálových projektů k produktům, jako jsou dluhopisy, a tak eh, systémové riziko na finanční trhu jenom dále poroste a nebude se naopak eh, snižovat. V současné době mm, existuje riziko, že kapitálové požadavky, které klade eh, řízení Solvence 2, se budou aplikovat na důchodové fondy v rámci směrnice o poskytování zaměstnaneckých penzí a povede to k vzniku nové další kategorie investorů, které budou regulováni a budou odrazováni od investic do fondu rizikového kapitálu. Takže si myslím, že návrh mm, komise ohledně nařízení o evropských rizikových kapitálových fondech je zajímavou koncepcí, ale velice mm, je pravděpodobné, e, že neposkytne dostatečnou podporu tomuto odvětví v Evropě. Je tady celá řada nařízení, která byla schválena nedávno, nebo o kterých se nyní diskutuje a které mají zcela jasný a přímý negativní dopad na naše odvětví a které se podle mě zasluhují vaši pozornost, pokud se snažíte naplnit eh, cíl, jako je posílit přístup malých a středních podniků eh, ke kapitálovému financování v Evropě. Takže eh, pokud, je, pokud máme hodnotit toto nařízení, zda je vhodné či nikoliv, Nabídnul jsem vám své argumenty. Já se domnívám, eh, že je důležité, abychom nezatěžovali tento sektor v Evropě. Maximálně tuto zátěž snížili. Myslím si, že je potřeba nastavit dobrou rovnováhy mezi zátěží pro tento sektor, mezi působností eh, tohoto sektoru, protože jinak eh, se nebude eh, tato značka, tento pas dostatečně používat a malé a střední podniky nebudou mít dostatečně snadný přístup eh, k financování. Pokud ta zátěž bude příliš vysoká pro správce rizikových fondů, tak tento mm, režim evropských fondů rizikového kapitálu nebude mít žádný smysl. A pokud nezměníme dopad Solvency 2 Bazileje 3, tak seznam evropských fondů rizikového kapitálu podle nového režimu bude jenom seznamem ohrožených druhů. Děkuji vám eh, za vaši pozornost a velice rád eh, odpovím na vaše dotazy. Děkuji. Já mohu jenom říci, že je tady celá řada poslanců v našem eh, výboru, kteří se velice snaží pomáhat malým a středním podnikům a věnují svou pozornost malým a středním podnikům a jejich eh, kapitálovým možnostem a něco udělat eh, můžeme, něco již nikoliv. Nyní předávám slovo Sofii. Good afternoon. Thank you. Děkuji vám za pozvání a za to, že mohu hovořit o svém pohledu na tento návrh. Za prvé, plně podporuji toto úvodní prohlášení eh, spočívající v tom, že potřebujeme inovativní malé a střední podniky v Evropě. A já jsem si při, eh, připravila mm, svůj příspěvek ještě předtím, než jsem viděla pozměňovací eh, návrhy. Dostala jsem se k ním teprve včera, takže některé z, mm, z návrhů, o kterých už jsem, už jsem předeslala tedy písemně, nebudu teď opakovat. Tento návrh by měl podpořit eh, eh, využití rizikového kapitálu v Evropě. Souhlasím s předřečníkem, že tu jsou silnější inhibitory pro eh, využívání rizikového kapitálu než ty, které by převážily z pozitivního hlediska Jedná se tedy o to, jak vytvořit tu, tu značku, tu etiketu eh, Evropského kapit- fondu pro rizikový kapitál. Pokud to bude správně implementováno, tak by to nemělo působit přílišné zatížení eh, Evropského fondu eh, pro rizikový kapitál. Všechno, co se týká průmyslu nebo odvětví rizikového kapitálu, by mělo být podporováno v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že se všichni shodneme na tom, že Evropa nemá dostatek fondů pro rizikový kapitál vzhledem k tomu, eh, že obecně jsou mnohem menší tyto fondy než eh, ty, které se vyskytují ve Spojených státech a v důsledku toho eh, malé a střední podniky se setkávají s většími potížemi než malé a střední podniky v jiných částech světa. Vyřeší tento Eh, návrh, veškeré problémy eh, související s vývojem malých a středních podniků, ne, to mm, ne, pravděpodobně jen malou eh, část. Rizikový kapitál a fondy pro rizikový kapitál se mm, může vztahovat jen k malé části podniků, malých a středních podniků, těch inovativních, které jsou zaměřeny na růst. Mm, takže tento zlomek podniků i ve Spojených státech je eh, velice malý. A eh, fondy pro rizikový kapitál tedy nedokážou vyřešit veškeré problémy těchto podniků ani ve Spojených státech. Například se zaměřuji na tzv. business angels nebo na soukromé eh, subjekty. a e, je důležité zaměřit na ně nejen tedy v Evropě, ale ve Spojených státech. Takže abychom měli dobré financující prostředí pro malé a střední podniky, je třeba, abychom zajistili, že, máme hlad, že budeme mít hladký e, průchod mezi jednotlivými způsoby financování malých a středních podniků, ale je také třeba uznat, že různé druhy společnosti nebo podniků potřebují různé typy financování. Zaměření na rizikový kapitál by samozřejmě nestačilo, ale eh, samozřejmě eh, souhlasím s tím, co už eh, řekl Jos. ohledně toho, co všechno tedy ohrožuje odvětví rizikového kapitálu v Evropě. Jak by se měl v praxi implementovat tento režim pro fondy rizikového kapitálu? To je zásadní otázka. Pokud nebude správně implementován, tak opravdu nemnoho firm eh, se bude zajímat eh, o to, aby získalo tuto marketingovou etiketu a zůstane to jen prázdnou schránkou. Pokud to nebude správně implementováno, tak taky mm, se může stát, že mm, nebude mít vyjasněno, jaké eh, fondy budou moci získat tuto etiketu. A za druhé, je zapotřebí vyjasnit, jak se mají chovat, jakmile jednou získají tuto etiketu, tu značku. A jak se mají vypořádat s administrativní zátěží. Důležité je taky si ujasnit, co to znamená způsobilá investice. Ta musí být jasně definována a tam jsou dvě potíže. V pozměňovacích návrzích jsem našla, že způsobilá investice by měla být omezena jen na firmy, které jsou aspoň pět let staré a to mně přišlo hrozné. Vůbec nechápu, proč by to měl být ten pětiletý práh jako nový prvek, protože mnoho podniků eh, může eh, plně využívat už hm, těch plodů teprve po pěti letech, eh, takže těch prvních pět let je mnohem rizikovějších. Eh, bylo by zapotřebí eh, rozvinout eh, rozvinuté portfolio s různými druhy společností. Za druhé, způsobili investoři. Tady se jedná o investici do kapitálu. Ano, kapitál by měl převládat, protože rizikový kapitál je prostě mm, rizikový. Velké množství investorů do rizikového kapitálu investuje do různých druhů dluhů a to kvůli různým lega- právním, fiskálním eh, pravidlům, které platí v jednotlivých členských státech. Takže pokud tento, eh, tato možnost využít dluh se skutečně ztratí, tak to může způsobit problémy pro fondy rizikového kapitálu. Kvalifikace eh, těchto investorů mezi způsobilé a nespůsobilé je důležitá i proto, abychom měli jakýsi globální pohled. Eh, pokud chcete podporovat například eh, takzvané business angels v Evropě, což si myslím, že je také nesmírně důležité, eh, můžeme si, doká- si představit takovou situaci, kdy, a kdy akcie nějakého business angela jsou převzaty fondem pro rizikový kapitál, a ten business angel se stane tedy méně důležitý pro vývoj eh, podniku. Eh, a to by hm, bylo nevhodné jak tedy pro něj, tak pro ten podnik samotný. U eh, financování hm, těch způsobilých investorů, to je jako ta otázka toho minimálního množství 100 000 eur. Já bych také usilovala o to, aby tato částka nebo tato investice mohla být nižší. V těch eh, nových pozměvacích návrzích eh, jsem měla starost zejména týkající se depozitáře, u nekotovaných eh, podniků, nekotovaných firm, nekotovaných fondů ustanovení takového depozitáře, myslím, že by jim způsobilo nadměrnou administrativní zátěž. Skutečně nechápu, co nebo proč tam jsou zelené technologie, mně to připadá tak trochu e, stranou toho původního úmyslu celého návrhu. Nevím, proč by rizikový kapitál se měl zaměřovat konkrétně na e, životní prostředí a na projekty v životním prostředí, protože to by bylo příliš silné omezení. Tak to jsou v podstatě mé komentáře vztahující se k tomuto návrhu. Filipe, přejete si k tomu promluvit a reagovat? Ano. Eh, hovořilo jste o tom, že ten návrh je dobrý, ale velké problémy spočívají někde jinde v jiných eh, legislativních normách. Eh, zmínila jste například omnibus, o tom se bude hlasovat zítra, takže si uvědomuji, že to je trochu pozdě, ale C4 se projednává. Pokud máte nějaké konkrétní komentáře k jednotlivým částem těchto legislativních návrhů a způsobují vám obavy, tak bych velice rád slyšel, oč se konkrétně jedná. Přejete si na to odpovědět? Je tu Otmar, zpravodaj, který se zabývá CRD 4. Abych to uvedla, eh, v prezentaci zazněla kritika týkající se toho, že těch k problémům pro rizikový kapitál souvisí s Bazileji 3, Solvence 2 a potenciálně také s IOPSem což jsou věci, které souvisejí s vaší zprávou, takže možná, že byste nám to mohl stručně objasnit. The concern from the venture capital... Pokud jde o eh, obavu investorů rizikového kapitálu, eh, tak ta spočívá v tom, že eh, v Solvence 2 jsou kapitálové požadavky, eh, které vlastně odrazují od těchto investic a přehlíží se to, že když investujete napřímo, například když pojišťovna přímo investuje do dané, jedné dané nekotované společnosti. Je to koncentrované riziko, zatímco když investujete do fondu a fond investuje do 10-20 společností, tak samozřejmě značně riziko rozmělňujete a toto se nezohledňuje při eh, kapitálové přiměřenosti pro dané instituce. A výsledkem je to, že eh, oddělení rizika pojišťoven eh, jsou znepokojeni tím, že eh, jim vlastně doporučováno nebo doporučují svým eh, klientům, aby neinvestovali do rizikových eh, fondů. Přitom dříve nabízeli poměrně značné prostředky pro tyto fondy rizikového kapitálu. To tež platí pro Bazilej 3, kdy banky, když investují do privátních kapitálových fondů nebo fondů rizikového kapitálu, musí na to mít stranou určitou kapitálovou rezervu Zatímco v minulosti v Evropě, když se podíváte na statistiky, tak banky byly značným přispěvatelem eh, při financování privátních kapitálových fondů a fondů rizikového kapitálu. Takže naše odvětví to vidí tak, že tato směrnice o penzijních fundech eh, vlastně bude jenom překopírování kapitálových požadavků, které se provádějí v rámci Solvence 2 a to Mm, poškodí situace, protože tak vznikne třetí kategorie investorů, kteří jsou regulováni eh, při investování do tohoto druhu aktiv. K tomu bych chtěl doplnit, že penzijní fondy jsou velice mm, citlivým tématem, protože závazky v penzijních fondech jsou dlouhodobé a mm, tento kapitál je tedy velice vhodný pro investice do fondů rizikového kapitálu nebo do soukromých invest, eh, kapitálových fondů, kde je doba splatnosti shodná s realizací těchto investic. Zatímco v minulosti tyto důchodové penzijní fondy značně přispívaly mm, jako investoři tohoto fondu. Také když investujete do dluhopisů s dnešním výnosem dluhopisů eh, jakožto penzijní fond, tak eh, nemáte jistotu, že eh, tyto obligace přinesou žádoucí výnos pro budoucí penzisty a může to vytvořit ještě větší problémy v důchodovém systému, který již tak je v obrovských potížích. Takže to jsou tři naše problémy, které máme s touto legislativou. Thank you very much. Děkuji, to velice ráda slyším z nezávislého zdroje. A máme tady dnes eh, již nyní Danutu. Prosím, Danuto. Uh, thank you. Děkuji, děkuji Sharon. Já jsem stínovou zpravodajkou za EPP a když se podívám na seznam svých ehm, kolegů, stínových zpravodajů a vůbec dnešních řečníků, tak bych se nejprve měla eh, omluvit, že nejsem belgičanka. Ale pokud mi nabídnete občanství asi to zvážím, ale eh, žerty stranou já si myslím, že třeba se přidat k těm, kteří se domnívají, že toto je velice důležitá legislativa a že to je další krok eh, ku předu k lepší ehm, regulaci trhů v Evropě. Ale tím problémem tady je mm, zjistit, zda tato legislativa dokáže vyřešit velký problém dnešní Evropy a to je problém s růstem. Já si myslím, že tady nejde jenom o to, abychom zajistili, že toto nařízení neškodí danému odvětví, ale naopak, že ho stimuluje, podporuje jeho růst. To si myslím, že by mělo být naším úkolem. Jinak obecně se domnívám, že toto je mm, dobrá regulace, dobrá legislativa, a domníváme se tak na základě toho, co jsme byli schopni zjistit, ale dovolím si položit eh, jednu, dvě otázku našim eh, hostům. Jedno z témat eh, se týká toho, že jeden z článků, myslím článek 3D, tohoto návrhu stanoví, že kvalifikovaná portfolia by neměla být kotovaná na burze, ale že jsou tady určité růstové trhy, které jaksi jsou přitažlivé pro malé a střední podniky v Evropě. A já se chci zeptat, zda vidíte nějaký dobrý důvod pro to, abychom nezvážili společnosti kotované na růstových eh, trzích, jakožto společnosti, které by měly být zahrnuty do, této, do tohoto nařízení. A pak druhá otázka k tomu, co tady už zaznělo, a to je minimální investice ve výše 100 000 euro ze strany kvalifikovaných investorů způsobilých investorů. Já se chci zeptat, zda to skutečně musí být takto vysoká eh, částka, protože ta bude zajímavá jenom pro profesionální investory zda by nebylo možné zvážit třeba 50 tisíc euro nebo nějaký jiný nižší limit, který by přesto byl jaksi rozumným zaj- rozumnou zárukou, že jsou to profesionální investoři, ale na druhou stranu by se tak rozšířil jejich počet, počet investorů, kteří by byli ochotni investovat do evropského růstu. A moje druhá otázka se týká zároveň také toho, na co jsme tady narazili, to je těch 500 milionů eur v které by měly být dány eh, k dispozici pro tuto značku. Chci se tady zeptat, zda si myslíte, že je správné, aby fondy rizikového kapitálu s více než 500 miliony eur spadaly pod eh, tuto zprávu. A potom k tomu, eh, co říkal Filip Lambert, protože já mm, souhlasím s některými vašimi pozměňovacími návrhy, zejména eh, s těmi, kde hovoříte o tom, že třeba jsem eh, zapracovat také fondy fondů do tohoto nařízení, tak eh, to plně podporuji, ale dvě pochyby. Jednak pozměňovací návrh 13, kde navrhujete limit pro kvalifikované investory, pokud jsou mladší jakožto společnost než pět let, což eh, chápu, že nechcete, aby to byly úplně nové eh, začínající eh, společnosti, ale domnívám se, že možná bychom měli zvážit tento limit. A pak druhá otázka se týká depozitáře. U finančních trhů jsme o tom hodně mluvili, včetně dalších témat, kterých se depozitář týká, ale ocitáme se zde v situaci, kdy většina majetku Eh, fondu rizikového kapitálu bude investována do ne- nekotovaných společností. A tady určitě se hraje svoji roli um, depozitář, ale nevím, nakolik eh, to bude přece jenom zbytečnou zátěží, nebo jak velká zátěž to bude, to by nám mohli říci lidé z praxe. Děkuji, Sharon. Thank you. Děkuji. A nyní Said. Děkuji. Já chci poděkovat panu Lambertsovi za vynikající spolupráci, za jeho přístup a děkuji také našim dvěma hostům za velice zajímavé a otevřené příspěvky. Všichni se asi shodneme, že je potřeba najít nějakou cestu, jak stimulovat investice do inovativních společností a projektů. Tento návrh je kvalitní. Otázka stojí tak, zda toto úsilí je dostatečné, zda bychom ho neměli ještě zlepšit a jaká je tady provázanost na další legislativní návrhy, jaké dopady toto může mít na jinou legislativu. Myslím si, že se o tom že bychom se o tom měli zmínit v této zprávě, protože tu jsou jisté legislativní aspekty, myslím teď provázanost eh, se čtvrtou směrnicí o kapitálových požádavcích eh, a provázanost s dalšími návrhy, o kterých jsme tu eh, nemluvili, například Horizon 2020. To jsou věci, které přímo nespadají do kompetence našeho výboru, ale domnívám se, že návrh Evropské komise by se mohl eh, soustředit eh, na období 2013 až 2020, kde, bude, eh, kde budou k dispozici 4 miliardy pro podporu rizikového kapitálu v Evropě. Takže bychom toto možná mohli provázat i s těmi legislativními návrhy, o kterých jsem hovořil. Mohlo by to zvýšit také mm, částku, která nakonec bude do těchto projektů investována. Myslím si, že je potřeba zajistit také eh, provázanost eh, mezi transparentností a spravedlivými pravidly hry a na druhé straně snahou neodstrašit a nedemotivovat eh, investory. Je potřeba najít správnou rovnováhu. A je tady také otázka jednotného depozitáře, o které bychom měli dále diskutovat. Skutečně jde o nastavení správné rovnováhy a zajímalo by mě, co si o to myslí naši hosté. Já myslím, že náš přístup by neměl být příliš eh, restriktivní. To znamená, že bychom to neměli omezovat pouze na eh, společnosti starší pěti let. Vůbec se vlastně nechápu, proč tady ten limit je, ale zřejmě je proto nějaký dobrý důvod. Paní Manegard eh, řekla jednu velice zajímavou věc o investorech typu Business Angels a o riziku, eh, které to může přinést, přinést, když začneme říkat, že tyto fondy mohou investovat pouze do nových akcí, nových projektů. To se myslím, že by mohlo zkomplikovat práce těchto eh, investorů. Pak se chci zeptat ještě našeho zpravodaje zda diskuze o těch otevřených a takzvaných uzavřených fondech eh, mm, nemám na to ještě úplně konečný názor, ale eh, nabil jsem dojmu, že pro ten uzavřený fond je tady určitě fixní limit, určitý termín, ačkoliv v některých případech může nastat situace, kdy investujete do společnosti a ona začne růst teprve až ke konci toho termínu fondu a ve skutečnosti potřebuje další kapitál, pro to mm, právě nadcházející růstové období, aby se dostala do další fáze. A pokud fond skončí svou činnost právě v tomto okamžiku, tak eh, se ta situace vyvine velice nešťastně. Takže si myslím, že bychom se měli umožnit větší flexibilitu. Eh, nemyslím úplně otevřené fondy, ale najít nějakou zlatou střední cestu. A pak ještě na jednu věc chci poukázat a to je mm, pojítko mezi eh, veřejnými evropskými fondy a těmito fondy. Vy víte, že eh, Evropský investiční fond provázený s Evropskou investiční bankou mm, existuje a abychom tento pas, tuto značku skutečně podpořili a rozjeli, tak si myslím, že bychom eh, možná měli říci, že pokud jde o tyto oficiální fondy, na nichž se Evropská unie podílí, takže i tyto fondy eh, by měly používat eh, tuto značku, tento pas, eh, což by přivedlo další fondy k jejímu využívání. Lidé by začali značku více používat. Teď je ta otázka limitu 100 000 eur. Možná to není tak relevantní jako u Fondu pro sociální podnikání, ale myslím si, že i v tomto případě bychom o limitu měli diskutovat a najít vyváženou míru abychom eh, toto investiční prostředí eh, maximálně otevřeli, ale zároveň drobné investory um, ochránili. Měli bychom se zmínit i, i o tzv. feed funds, eh, přiváděcích fondech, které schromáždí prostředky od menších investorů. My jsme je možná tady úplně dobře nedefinovali, ale i tady by bylo dobré najít nějakou zlatou střední cestu mezi úplným otevřením vůči velkým cílovým skupinám a na druhé straně správnou um, ochranou. Takže to by bylo ode mě vše. Děkuji. Děkuji, Filipe. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také z Belgie chci poděkovat tedy zpravodaj. Myslím, že to je opravdu velice zajímavý návrh, ale především bych rád řekl, že nemohu souhlasit více eh, s našimi hosty, než tomu bylo dnes. Hodně se diskutuje od legislativy v parlamentě. Jedná se o mm, prostředky, které mohou jít z penzijních fondů do eh, fondu rizikového kapitálu a už jsme o tom diskutovali například na liberálech a snažíme se předložit takové pozměňovací návrhy, které by zajistily, že rizikový kapitál kem může být chráněn. To je samozřejmě to, co jsem chtěl říct na úvod. Samozřejmě souhlasím, že toto je takový jeden ze způsobů, jak přitáhnout více financování do inovativních podniků, jak mm, zlepšit situaci rizikového kapitálu. Nicméně ty hlavní problémy ještě zůstávají. Hodně toho bylo prodiskutováno. Jedná se o otevřené, uzavřené fondy, pak je tu ten eh, práh 100 tisíc. Já si myslím, že ten práh, ten dolní limit by měl být stanoven tak, eh, aby abychom neskončili tedy u diskuzi o spotřebitele. Pořád by se mělo jednat o institucionálního investora, který by se účastnil, nebo alespoň o jedince, který by věděl, do jakého rizika se pouští. Protože obávám se, pokud eh, stanovíme tento práh příliš nízký, budeme se muset zabývat otázkou spotřebitele a budeme to muset dále regulovat v budoucnosti také ten eh, pas eh, pro ten práh pod 500 milionů eur. Tam je určitý důvod, protože tu souvislost eh, s další směrnicí MF a eh, jak se na to díváte v souvislosti s IVFM? A jak se díváte také na administrativní zátěž, protože častokrát se jedná o fondy, které jsou menší, které se účastní mnohem méně osob. Diskuze, kterou už jsme zde měli ohledně fondu fondu, jak definovat um, portfolio, kvalifikované portfolio pro podniky. Myslím, že není dobrou možností eh, ta hranice pěti let. Já sám jsem se tím eh, sám zabýval. Když zahájíte činnost podniku, tak po pěti letech už jste eh, dávno po té fázi jedna a je tedy zapotřebí, abychom toto změnili, to by nebylo dobrým nápadem. Definice malého středního podniku by také měla být vyjasněna, protože tu máme 27 definicí malých a středních podniků, proto by bylo zapotřebí se dohodnout, co tedy bude skutečně tím eh, podnikem, který je kvalifikovaný, způsobilý. Ohledně 70% investic, to je věc, která taky může být problematická, musíme si vyjasnit, jak to vlastně bude mám takový celkový pocit, který je pozitivní z tohoto návrhu. Eh, jde o to, abychom otevřeli eh, trh s rizikovým kapitálem v Evropě. Nebude to samozřejmě všelék, ale eh, měli bychom alespoň pomoci těm fondům, které zatím nevábí příliš mnoho investorů. Souhlasím se Sajdem, že bychom měli do roku, do toho horizontu 2020, měli se podívat, jak lépe pomáhat, protože tu je spousta různých eh, fondů. Měli bychom tedy se zamýšlet nad kritérii toho, kdy budou způsobilé tyto fondy pro rizikový kapitál. Všechny ty nástroje, které Evropská unie poskytuje, by nám měly umožňovat, abychom přišli eh, nebo abychom dokázali přitáhnout více eh, kapitálu, rizikového kapitálu do inovativních podniků. A Myslím, že se nám může podařit dosáhnout v tomto tématu velice zajímavého eh, kompromisu a že nám to může v závěru pomoci přitáhnout více rizikového kapitálu. A nyní má slovo Said. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Podobně jako to předchozího tématu, eh, vítám ten konsenzuální přístup, který jsme přijali. Vím, že pan zpravodaj je velice otevřený návrhům a diskuzi také vítám tu skutečnost, že vůbec se mm, probírá toto téma. To, co jsme slyšeli eh, od eh, průmyslu eh, rizikového kapitálu, slyšeli jsme, že se jedná o různé mm, trusty, hedžové fondy, které předtím nebyly příliš dobře zpracovány ze strany mm, instituce. Nyní ovšem komise přišla s velice dobrým návrhem a je zapotřebí, aby všechno bylo správně, eh, správně upraveno. Na jedné straně eh, chceme, aby bylo půjčováno víc peněz a na druhé straně chceme mít jasný přehled o eh, rozvaze. Rizikový kapitál má určitě velkou úlohu v inovativních firmách. Musíme být ale realističtí, je třeba, aby investoři věděli, co mohou očekávat a aby věděli, jak, do jakého rizika se mohou pustit a také je třeba, aby podniky měly jasno v tom, co mohou poskytnout investorovi. Tento problém je mohl vyřešit řadu kulturních problémů mezi máme, eh, například při kontrole reality. Podniky, které hledají rizikový kapitál, eh, se někdy chtějí vzdát velké části eh, svého vlastního kapitálu. Chtěl bych mluvit pro následujících věcech. Jak už říkal Filip, je tu eh, ta otázka limitu 500 milionů jako limitu a etikety eh, FSV. Jak se na to dívají naši řečníci? Co byste k tomu navrhli? Myslíte si, že by fondy měly sami zvolit, co si vlastně přejí? Zda chtějí mít FMD nebo eh, jako svou etiketu, nebo co si vlastně přejí? abychom předešli možným eh, pochybnostem, možná, že by bylo užitečné to vyjasnit, já nejsem eh, belgiš a možná by bylo dobré tedy to vyjasnit, aby nevznikl nějaký zmatek. Ale eh, těší, těší mne, že zpravodaj naslouchá tomu, co říkám, že otevřený. K otázce investorů. Jaké investory bychom měli připustit? Jako člověk, který je liberální s ohledem na trh, eh, si myslím, že by lidé měli být eh, volní nebo měli být volnost tom, eh, aby mohli investovat do čeho si přejí, pokud mají dostatek informací a vědí, co dělají. Eh, pak je to ale eh, problém, když nám přijde občan a eh, řekne, ano, já jsem si přečetl dokumentaci, přečetl jsem si to a to, ale nevěděl jsem, že investují takovýmto způsobem a že přijdu o peníze. My jako politici bychom měli vypadat, že se o to nějak staráme, takže bychom měli být opatrní v tom, jak budeme volit způsobilé investory. Jsou tu ještě další nařízení nebo směrnice, možná, že ta myšlenka způsobu investora může ležet někde v oblasti MIFIDu a e, možná že bychom mohli najít nějakou cestu prostřednictvím jiné směrnice nebo nějakou jinou e, možnost, jak to nadefinovat. A další věcí je ten e, pětiletý termín. Ano, nejde o to jen, abychom nastartovali podniky, ale podniky, které jsou v etapě růstu. Protože některé podniky ze začátku mají svůj plán, mají své finance, ale pak dojde k té růstové fázi, ve které potřebují finanční prostředky a proto bych chtěl eh, požádat eh, zpravdu, aby se zamyslel, eh, zda opravdu chce tam zachovat ten pětiletý limit. A pak je to otázka depozitáře. Fondy pro rizikový kapitál eh, nemají eh, patřičné nástroje a nepotřebují eh, udržovat likviditu na dlouhou dobu, ale zapotřebí chránit spotřebitele. Je tu tedy nějaké oprávnění pro tuto potřebu depozitáře? Jsou tu nějaké okolnosti, které by vyžadovaly tuto nutnost depozitáře? Děkuji. Eh, Děkuji. Uděláme to nyní tak, že poprosím o příspěvek komisi. Máme totiž eh, určitý čas navíc, takže máme možnost, eh, aby se naše odborníci vyjádřili i k vystoupení komise. Máme tady zástupce vedoucího oddělení, který není z Belgie, tak prosím. Yeah, thanks a lot. Uh... Děkuji vám, paní předsedkyně, že jste nám předělila eh, slovo. Eh, jsme potěšeni pozitivní odezvou na náš návrh. Není tomu tak vždy. A jsme velice potěšeni tím, že Fond sociálního podnikání už eh, jak si má vaši podporu. Nebyli jsme si tím úplně jistí a jsme velice rádi, že to projednáváte společně s Fondy rizikového kapitálu a že tak vytváříte velice dobrý tandem. Rád bych reagoval na některé z těch věcí, které se tu eh, objevily eh, ve třech eh, oblastech. Jednak že tento systém nebude dostatečně používán, dostatečně atraktivní, že bude využíván skutečně nízkým procentem a že při hodnocení tohoto režimu se ukáže eh, tato skutečnost. Eh, druhá věc je, že tento systém je jaksi navíc eh, k jiným strukturám. Pokud nebude existovat daňově ne, neutrální režim pro tyto fondy, tak na konci výplaty samozřejmě tento fond nebude příliš úspěšný. My si myslíme, že Jde o to vytvořit tady kulturu rizikového kapitálu nebo sociálního podnikání. Proto potřebujeme nástroje daňově neutrální nebo s daňovými podmín, eh, pobítkami převést eh, to, co známe i z lokální úrovně na úroveň evropskou. Jedině tak může být eh, tento režim atraktivní a úspěšný. A jak už jsem říkal, tento systém se musí lišit od pravidel směrnice AIFMD. Samozřejmě, že si přejeme tento pas, tuto značku, chceme získat eh, rizikový kapitál, který je volně k dispozici, ale tento pas eh, musí představovat mnohem nižší zátěž než plné splnění podmínek AIF. Takže když se díváme na pozměňovací návrhy, tak je posuzujeme z hlediska toho, eh, zda se budou snadno používat, eh, zda vytvářejí spíše motivace k používání tohoto režimu nebo od něj odrazují. To bude tedy naše měřítko, kterým budeme hledět na jakékoliv pozměňovací návrhy. Měli bychom všechny návrhy skutečně pečlivě zvážit a zvážit, zda zvyšují atraktivitu tohoto režimu, tohoto systému, nebo naopak odradí určité subjekty od vytvoření fondu rizikového kapitálu. A ještě dovolte dvě, tři poznámky ke konkrétním pozměňovacím návrhům. Původně jsme uvažovali o definici uzavřeného, otevřeného fondu, diskutovali jsme o rozdílech těchto fondů. U toho uzavřeného fondu jde především o to, že eh, nemáte právo odškodnění eh, takže ten otevřený uzavřený fond nemá eh, žádný jiný rozdíl, takže když eh, zvolíte tento nástroj rizikového kapitálu či sociálního podnikání, musíte tam získat po celou dobu eh, existence fondu a teprve na konci existence získáváte svůj výnos, svůj zisk. To je v podstatě definice uzavřeného fondu. Nicméně toto bychom neměli zaměňovat s pravidlem, že fond bude eh, limitovat přijímání nových kapitálových závazků. Neměli bychom ten uzavřený fond eh, interpretovat tak, že když dostanete 100 milionů v kapitálových eh, závazcích, tak už tento kapitál nemůžete, nebo kapitálový závazek dále zvýšit. Samozřejmě, že zvýšit ho můžete v rámci mm, existence fondu a vy v tom fondu musíte zůstat až do jeho konce. O tomto se hodně diskutovalo také na radě s členskými státy. E, nakonec jsme nedefinovali otevřené a uzavřené fondy samostatně, protože je jasné, že tady není žádný jiný podstatný e, rozdíl než to omezení e, kapitálových závazků. Chápeme, že existují obavy, pokud jde o domicil jak fondu, tak toho cílového podniku. V tuto chvíli, eh, nebo když jsme navrhovali ten návrh, tak eh, jsme byli spokojeni s tím, že správce má domicil v Evropě, protože správce je ten, kdo musí zaručit, že tento fond a investiční portfolio fondu mm, jak se splňuje podmínky a celý systém regulační spolupráce, který s fondem souvisí, vychází z premisy, že regulátor domácí země má mm, kontrolu nad správcem a pokud správce odpovídá za složení portfolia fondu, tak e, to znamená, že 70% množství se investuje do soukromých podniků, tak my jsme si mysleli, že toto je dostatečné a že ten domicil fondu potom může být kdekoliv, eh, kde se, kde se rozhodne správce. Nicméně eh, chápeme, že by se možná hodila nějaká klauzule, že ten eh, cílový podnik by měl být v Evropě, protože potom jste správně uvedli ve výboru Econ, že naším hlavním cílem je podpořit evropský růst a konkurenceschopnost evropských podniků. A to platí vlastně eh, pro sociální podnikání eh, také. Ty musí mít eh, v podstatě vždy domicil v Evropě a my jsme původně mysleli, že rizikový kapitál by nemusel být takto omezován, aby mohly vznikat společné podniky se zahraničními zámořskými firmami, takže musíme být opatrní tím, že to omezíme na Eh, čistě eh, evropský rizikový kapitál, tak nevyužijeme možností mezinárodní spolupráce a toho, že tyto společnosti, když původně nejsou ehm, z Evropy, mohou být eh, takto financovány a mohou mít třeba nakonec pobočku v Evropské mm, unii. Takže to k, tom, k té otázce domicilu. Ještě velice stručně k problematice. Teď jsem na jednu věc zapomněl, ale zřejmě nebyla tak důležitá, takže uh, už bych to uzavřel. A už jsem se na to vzpomněl, je to vztah se směrnicí AIFMD. Tento vztah je problematický eh, v tom smyslu, eh, co se stane s portfoliem fondu, když naroste eh, ten objem přes eh, povolených 500 eh, milionů. Já si myslím, že to riziko není příliš reálné, ale je možné, že tady budou takové úspěšní, úspěšné subjekty, které překročí tuto hranici. Myslím, že pak by měli mít možnost stále značku nebo pas využívat. Stane z tohoto fondu se vlastně stane fond alternativního investování a bude se řídit legislativou pro tyto, eh, pro tyto fondy. A nebo má také správce možnost říci, že pro jeho fond bude platit zvláštní pravidlo pro alternativní fondy, eh, a že jeho fond je fondem podle alternativního investování a zároveň fondem rizikového kapitálu, takže pro vás bude platit směrnice AIFMD, ale přitom si podržíte také právo používat eh, značku či pas rizikového kapitálu. Takže ano, provázanost AIFMD tady existuje. A úplně na závěr chci říci, že jsme velice rádi, že eh, tento eh, systém vypadá, že o něj je zájem, že je atraktivní, Byli bychom eh, rádi, kdyby zůstal v tom lehkém režimu. Jsme přesvědčeni o tom, že kontrola a dohled nad správci bude dostatečný a že to nepoškodí eh, soukromé hm, kapitálové fondy. A jsme také velice rádi, že panuje schoda ohledně všech hlavních rysů tohoto Eh, projektu a doufáme, že eh, do konce tohoto pololetí dojde ke schválení návrhu parlamentem. Děkuji. Já doufám, že našim eh, panelistům nevadí, že jsem nejprve dala slovo komisi, ale říkala jsem si, že tak budete mít možnost se i k vystoupení komise vyjádřit. A teď už předávám tady slovo našim panelistům. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl říci, že na mě skutečně udělal dojem, jaké informovaní jsou všichni inv- účastníci této diskuze o tom, jak vypadá situace na, eh, v evropském odvětví rizikového kapitálu. Nečekala jsem až takto kvalitní hloubkové mm, dotazy. Rozdělíme si ty otázky do několika skupin. Nejprve otázky týkající se nekotovaných společností. Je pravda, že společnosti, které jsou kotovány na neregulované burze, například e-market, Alternext, tak eh, jsou na tom hůře než kotované společnosti, protože eh, mají nějaké ocenění svých akcí, ale nemají nutně likviditu a nemají nutně také přístup k novému financování. Řada fondů rizikového kapitálu nemá mm, možnost eh, investovat eh, do kotovaných společností a proto eh, Evropský investiční fond dělá výjimku a umožňuje investovat do společností, které jsou kotovány na alternativních burzách, ne na regulovaných trzích. A já si myslím, že to je skutečně zajímavá otázka, eh, že by se i společnosti kotované na neregulovaných trzích eh, si sem začlenil jako potenciální cílové podniky. Také se diskutovalo hodně o tom limitu 100 tisíc eur my aplikujeme v našem eh, fondu takzvané eh, ty eh, převáděcí fondy, kde schromažďujeme příspěvky investorů a tam je ten práh 100 tisíc eur a to z několika důvodů. Jednak když oslovujete drobné investory, tak ta diskuze s nimi je úplně jiná. Pak jde také o pracovní zátěž. Já samozřejmě mohu telefonovat, psát dopisy, a oslovovala takto 20-30 eh, investorů, ale těžko už potom takto eh, ošetřím 5 tisíc investorů. A my jsme v Capricornu vytvořili také eh, Quest for Growth, což je určitý nástroj kotovaný na Euronext v Bruselu. Cena je dnes 5 euro, takže každý investor, drobný investor, který se chce účastnit fondu rizikového kapitále, tak může učinit tím, že se nakoupí tyto akcie na burze a jakmile není spokojen s naší výkonností, může tyto akcie kdykoliv prodat. Myslím si, že to je mnohem lepší. Navíc, když jdete nad eh, určitý rámec, myslím, že to je, ať už je to 50 nebo 100 tisíc eur, nejsem si jist, tak eh, pro vás začíná eh, platit legislativa o veřejných úsporách, dostáváte se do regulačního dohledu Možná se tomu někdo chce vyhnout. A to vám umožní investice tímto způsobem. Vlámská eh, vláda vytvořila legislativu eh, Archimedes před 6 lety s určitými daňovými pobítkami. Je tam 32 tisíc investorů do dnešního dne a většina z nich eh, je velmi nespokojená, chtějí své peníze zpátky, protože si chtějí koupit dům, potřebují peníze na něco jiného a přitom jsou zavázáni na 10-12 let. Takže to je ta obava eh, a problém, který by mohl vzniknout při snížení eh, limitu. Fond fondu je dobrá myšlenka, možná bychom to tady měli zapracovat. Eh, ten limit pěti let, dovolím si k tomu příklad, jedna z našich společností, chtěli jsme investovat do hybridních a elektrických vozidel. Našli jsme si belgickou společnost, která je 20 let už na trhu v této oblasti čistých technologií. Nicméně tato firma byla na pokraji bankrotu po 20 letech existence. My jsme investovali společně s dvěma dalšími investory 20 milionů do jmění a 25 milionů dalšího kapitálu. Začali jsme prodávat eh, tyto eh, motory na čínském trhu a loni tato společnost zaměstnávala 400 zaměstnanců a rostla eh, z nuly na 90 milionů eur. Teď testuje svá první elektrická vozidla pro uvedení na trh. Takže eh, člověk musí být skutečně opatrný, když tam dává to pětileté omezení, protože jsou situace, kdy je lepší investovat do stávající eh, platformy, stávajícího manažerského týmu, stávající firmy s něčím eh, a přijít úplně s něčím novým v rámci této stávající firmy. Pokud jde o depozitář, tak tady bych řekl, že to je skutečně zbytečná zátěž. Vy jste eh, tady omluvili sami o takzvaném kapitálu v tranších, eh, které mohou být ve výši 25 eh, my investujeme do společností, kde jsou všechny akcie registrovány. Máme tedy auditora, který prověřuje registraci u společností, registraci toho zda, nebo respektive to, zda všechny akcie, do kterých jsme investovali, skutečně existují. Depozitář či banka myslím, že by měly velice omezenou eh, hodnotu, jenom by to navýšilo administrativní zátěž a náklady. Dále se vedla také diskuze o, mm, nebo tady zazněly dotazy ohledně vazby mezi alternativními eh, mm, investičními fondy a směrnicí k tomuto tématu a naší problematikou rizikových fondů. Já si myslím, že směrnice o správcích alternativních investičních fondů udělala v Evropě dvě zásadní věci. Jedna z těch věcí je, že eh, sektor, v sektoru rizikového kapitálu vytvořila kategorii, ehm, dvě kategorie mm, osob, eh, kdy máte možnost opt-outu, pokud eh, jste do limitu 500 milionů eur, V rámci tohoto nařízení je velice těžké přesvědčit například správce důchodových fondů, eh, banku, aby investovali do rizikového kapitálu, protože je zkrátka považován za rizikový, a s čímž já nesouhlasím, ale musíte zkrátka velice těžce přesvědčovat. A většina lidí v tomto odvětví, teď mluvím o kategorii alternativního majetku, alternativních aktiv, tak eh, ostatní um, členové eh, této skupiny jsou regulováni eh, evropskou směrnicí a pak tady máte k tomu opt-out. Což pro mě znamená, že eh, si na žádné peníze nesáhnete. My nejsme nad tím limitem 500 milionů, ale zvolili jsme si opt-in, tedy možnost plného splnění podmínek, protože jinak se odřízneme od dalšího přísunu peněz do fondu do budoucna. Takže tato směrnice podle mě vytvořila skutečně eh, kategorii, eh, dvě kategorie mm, občanů eh, dvou úrovní, ty, které spadají pod směrnici a IFMD a ty, kteří tam nespadají. Já si myslím, že nový režim pro rizikový kapitál je režim velice zajímavý, je to velice na, zajímavý nástroj, který by mohl pomoci získávat nové finanční prostředky. Mám eh, s tím spojenou ovšem jednu obavu, mluvil o tom Said. Možná přejdu tedy do holandštiny, eh, do vlamštiny, jestli dovolíte. Takže, anebo to řeknu anglicky. A pokud si vezmete třeba Evropský investiční eh, fond, anebo fond s pasem rizikového fondu neznamená nutně, že dostanete peníze z Evropského investičního fondu. Komise má velice správně obavy eh, v této oblasti, jakmile zavedete nějakou regulaci, eh, nastavíte požadavky, tak všichni začnou uvažovat, zda se stanou eh, fondem, který bude plně splňovat požadavky nového režimu pro alternativní investiční fondy, nebo je bude splňovat jenom částečně. prohlubování kapitálového trhu nebo prohlubování schopnosti malých rizikových fondů získávat nové finanční prostředky. Já myslím, že toto musíme prokázat. Sofie správně řekla, že ta marketingová značka je velice hezká, ale že nutně nemusí vést k většímu přísunu kapitálu do těchto fondů. A co tu ještě mám? uzavřené a otevřené fondy. To myslím, že komise velice správně okomentovala. Záleží na možnosti vstupu a výstupu. Pokud snížíte eh, eh, ty, ty, ty Prahy, tak eh, to bude vlastně jediný rozdíl mezi uzavřenými a otevřenými fondy. Pokud je o Horizon 2020, ano, jde o podporu inovativního odvětví, to rozhodně. Já sám jsem se účastnil řady diskuzí o budoucnosti a mohu jenom mm, dosvědčit, že Evropský investiční fond investoval do našeho fondu prostřednictvím programu CIP a že nám to velice pomohlo. Mm, my jsme měli 78 milionů, a Evropský investiční fond eh, se zavázal k 15 milionům, čím jsme překonali hranici 100 Eh, milionů. Eh, získali jsme tím další eh, kredibilitu, takže skutečně jsme mohli investovat do čistých technologií najednou nad 100 milionů a stali jsme se jedním z největších hráčů v celém odvětví, takže jsme začali získávat prostředky po celé Evropě jenom díky tomuto příspěvku. Já se tedy domnívám, že když se nabídne nabídnou eh, finance pro programy, tak se objeví řada organizací, skupin, kteří eh, se budou chtít na tom koláči přiživit a tak bych radil komisi a také parlamentu, aby se snažili o koncentraci peněz a vycházeli z dobré práce, kterou odvedl Evropský investiční fond v minulosti a zabránili roztříštění těchto finančních prostředků, protože jinak našich cílů nedosáhneme. A myslím, že tím už jsem pokryl snad všechny ty otázky, které tu zazněly. Myslím, že nám už dochází čas a možná, že vaše kolegyně by také něco chtěla dodat. Budu opravdu stručná, nebudu opakovat to, co už uvedl Jos. Souhlasím s většinou, kromě toho Prahu 100 tisíc eur podle mne je příliš vysoký. Plně souhlasím s tím, že bychom se neměli zaměřit na eh, drobného investora, ale na jedné straně je tu rozdíl mezi tím eh, drobným investorem a pak těmi drobnějšími fondy, které by mohly být eh, zajímavé mohly by být důležité a pro ně by 100 tisíc bylo příliš vysokým prahem, takže já bych byla proto, aby se ten prah trošku snížil. Pak to byla otázka eh, toho investičního prahu 70%, ano. To se může stát problematickým prvkem, záleží na tom, jak se to bude vůbec měřit. Eh, takže je možné, že bude 70% plných investic na začátku fondu, anebo zda se bude počítat 70% z konce eh, působnosti fondu. Takže by to bylo dobré mít jako cíl 70% eh, způsobech investicí, aby to tedy nebylo měřeno každý ten rok aby v každém jednotlivém časovém okamžiku dosáhli 70 protože ehm, tady je důležité, jak vlastně to přesně naformulujeme. Otázka domicilu eh, těchto podniků, které mají dané portfolio. Ano, investice by se neměly omezovat jen na podniky s evropským portfolie, ale většina investic by měla se odehrávat v Evropě. Tím, že se bude, budou stimulovat nejen tedy společné podniky v zahraničí, ale aby se přímo investovalo E, i do e, podniků jinde, protože tím se e, současně bude stimulovat i rizikový kapitál a podnikatele u nás v evropské komunitě, takže to bude také užitečné. To jsou moje nejdůležitější připomínky k tomu, co už bylo vyščeno. Děkuji vám mnohokrát. Nyní Filipe, máte slovo. Já budu také stručný. Především bych chtěl poděkovat všem, za váš příspěvek a Děkuji za koncensus, kterého jsme dosáhli. Budu se dále ubírat touto cestou k tomu pravdu pěti let. Ano, není to správný, eh, správný nástroj dosažení cíle. Jde nám o to, aby tyto fondy se dostaly k novým podnikům. O to nám šlo k novému rizikovému kapitálu, aby tedy eh, nešly, nebyly zaměřeny na staré eh, podniky nebo na starý kapitál. Jde o to, aby to byly firmy, které se buď snaží o něco nového, nebo aby to byly nové podniky. O to nám jde. A možná, že bychom to mohli naformulovat tak, abychom eh, dokázali tedy pořád zůstat té oblasti rizikového kapitálu. Mnoho z poznámek, které jste přednesli, už eh, eh, se chystám zapracovat, oleň depozitář, eh, tam nemám o tom žádnou neměnou představu. O tom můžeme diskutovat. Myslím, že poměrně no, se nám podaří najít kompromis a že se nám snad tedy podaří hladce dosáhnout cíle. Děkuji. Výborně, děkuji vám všem. Děkuji všem přítomným. Ale ještě bych vám měla sdělit, jak bude vypadat další program. Pro obě dvě zprávy. Hmm, zpráva, návrh zprávy 20. března bude předložena, pozměňovací návrhy se budou předkládat do poledne 28. března, pokud to není pondělí, není. A Zvážení pozměňovacích návrhů proběhne 24. Eh, nebo 26. dubna, hlasovat výboru se bude na konci května, 30. nebo 31. května a v červenci budeme hlasovat na plenárním zasedání. To je tedy velice rychlý eh, pracovní postup. Děkuji všem přítomným. Teď máme pětiminutový náskok a můžeme si tedy dát pětiminutovou eh, pauzičku.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

Můžeme prosím pokračovat. Filipe, budeme pokračovat eh, s právou eh, Filipa Lamberta, takže má dnes show. Eh, to je, teď máme osmý bod Filipa Lamberta. To jsou transevropské energetické sítě a zrušení rozhodnutí číslo 1364 2006. Nepochybně všichni víme, oč se jedná. Eh, příslušným výborem je ITRE a máte slovo. Eh, no, víte, eh, v, příslušném výboru ITRE vede tuto zprávu Ani, takže já bych jí mohl předat slovo, kdyby na to přišlo. A je pravda, že já jsem po druhé tedy zpravodajem, dokonce za to samé odpoledne a navíc u tématu, mm, ve kterém nejsem příliš specialistou. Takže to je součást témat, eh, která čas od času musíme tedy eh, analyzovat. Nebudu hovořit o detailech, jedná se o finanční podmínky pro transevropské energetické infrastruktury, což je paralelní záležitost transevropským dopravním infrastrukturám a jde o to, jak budeme volit priority a jaká budou pravidla pro způsobilost eh, kvalifikaci projektů. Já jsem zatím učinil to, že jsem chtěl propojit to, jak vybrat ty eh, vhodné projekty z eh, cíly Evropa 2020. Víte, že to je mé oblíbené eh, téma. Evropská unie nemůže prohlásit, že tu máme tedy celkovou strategii pro rozvoj hospodářství EU 2020 a pak to ponecháme stranou v různých částech legislativy a rozpočtu. Takže tu musíme eh, jasně to provázat eh, s EU eh, e 2020. A jedním z hlavních cílů strategie EU 2020 je také otázka energetiky, nejen klimatu. Energetické sítě mají důležitou a složitou úlohu protože Německo se například rozhodlo odejít od jaderné energie, což přináší potřebu přepravy energie. A to je klíčová otázka, kterou jsme si zabývat také obnovitelný druh energie. Druhým aspektem je, že chceme internalizovat co možná nejdříve eh, a co nejvíce tedy externí dopad na životní prostředí. A v tomto smyslu jsme udělali několik pozměňovacích návrhů. Také jsme přinesli pozměňovací návrh týkající se výpočtu. My jsme diskutovali s komisí před touto schůzí, takže možná ten pozměňovací návrh nebude úplně tedy eh, oprávněný, eh, ale uvidíme, lidé z komise to nejsou, nebudou pravděpodobně daleko. Eh, pokud ten pozměňovací návrh půjde špatným směrem, musíme to s nimi prodiskutovat. Věc, kterou jsme chtěli zavést, a to je součást Um, dost um, živé diskuze, kterou jsem vedl s komisí, je ukázat nebo mm, ukázat to, že mm, když se o 30 navyšuje cena projektu, tak uh, ta, mm, tento projekt může být znovu zvážen a může být konkrétně tedy vyňat ze seznamu priorit. Komise ale na to odpověděla, no víte, ale ten 30% rozdíl oproti původnímu rozpočtu, to je poměrně běžná věc, tak v tom případě tedy mizerné plánování je taky business as usual a s tím já moc nesouhlasím. Takže projekty, když se odchýlí o 25 původního rozpočtu, tak eh, mohou být eh, odloženy. A měli bychom, nebo mohli bychom stanovit nějaké pravidlo, že naše Eh, že takto bychom mohli postupovat. Zejména, když se nám potom eh, říká, že odchylka o 30%, 25% eh, je v pořádku. Protože něco takového znamená, že původní plánování nebo původní předpoklady nebyly dost dobře provedeny. Já bych rád viděl disciplínu jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Pak je tu otázka chytrých sítí, inteligentních sítí které chceme, aby byly stejně podporovány jako jiné typy infrastruktury. A je to klíčová priorita, pokud se zaměříme na eh, mm, obnovitelné zdroje. Uznáváme tedy, že nejsme příslušným výborem. A já také nejsem specialista na tyto věci, takže pokud máte eh, poznatky, které by se daly využít, eh, budu je skutečně vítat. Okay, thank you very much. Děkuji. Bernard? Eh, eh, ono se jedná u tohoto návrhu o zrušení stávající směrnice, ale především o další rozvoj transevropských sítí v energetickém sektoru. Komise má pod, hovoří o tom, že se jedná o celkem 200 milionů eur, které má být investovány. Je to velký záměr, přičemž 140 miliard má jít do vysokého napětí, do inteligentních sítí a do zálohování a potom 2,5 milionu do CO, do transportní infrastruktury CO2 a zajímavé na tom návrhu je to, a tady skutečně se tím bude muset ještě pozabývat, také jako hospodářský výbor, i když se to projednává v intra, tak to jsou přílohy. Totiž přílohy, ve kterých jsou uvedeny detailní projekty, které jsou zde popsány. A jsou to přílohy, kde se hovoří o financování a pan kolega Lamberts už hovořil o tom dojmu podfinancování, to je velký problém. Ale ty přílohy jsou to zajímavé na tom. Příloha první, prioritní koridory infra, energetické infrastruktury. A pouze to, co je tam uvedeno, tak to je celkem 12, které v rámci této iniciativy také budou způsobily pro podporu. To znamená, že prvním krokem musí být to, že přeskoumáme, zda tyto koridory jsou správné a úplné. A tady možná budou přání, která půjdou nad tento rámec, tedy nad rámec toho, co se v této infrastruktuře v těch 12 návrzích uvádí. Dále je to přeshraniční síť CO2. Tady máme technologie CCS, máme k tomu podporné prostředky, ale v některých členských státech, včetně mého, zdá se, že to struktura stroskota, protože se to posílá dál na lokální úrovni, respektive úroveň spolkových, spolkových zemí. Ale tyto sítě CO2, tak tady existuje jedno, jeden sklad v Evropě, a sice je to u Severního moře mezi Velkou Británií a Norskem. A tam podle údajů státního podniku, který, který provádí těžbu, tak tam je možné veškeré, skladovat veškeré, veš, veškeré věci, které vznikají v Evropě. A teďka, jestliže se to přenese směrem do Německa, Norska, eh, do Velké Británie. A pokud se podíváme na tyto cesty, tak to by bylo ideální místo, ideální místo, kde by se to mělo skladovat. Eh, Norové sami ti tam mají pliv, který má 9,5% CO2, tak říkajíc originálně z přírody, a potom a snížili, snížili tak těžbu offshore a 2,5% eh, díky průmyslovým chemickým procesům a ten zbytek už se teď v těchto místech kladuje. To znamená, že jestliže tuto ITCS technologii, která, která vede také k tomu, že Poláci jsou teďka proti tomu, aby se k ním dostávali eh, CO2, protože tím pádem by přicházely že by ti měli problémy s tím mm, eh, prachem z uhlí, tak to je to, co přináší, a tato technologie teda přináší evropskou hodnotu. Máme tady celkem dvě fakt kategorie, kde se vůbec definuje, co zde přichází v úvahu. Za to to vysoko, vysokoproudová eh, vedení, eh, dále jsou to zařízení na kumulaci elektrického proudu a tak dále. A regionální ty podniky zajímají mezinárodní projekty obecného zájmu, společného zájmu, tak ty v té působí. Potom tam máme přílohu 4, tam jsou indikátory pro kritéria, pro záměry které společného zájmu. Je to obrovský katalog a já se domnívám, že právě tento katalog bychom se museli prohlédnout, ať už se to je úkol, úkol pro hospodářský výbor, protože tady to vede intre, ale přesto E, tento katalog a tyto detaily, to je jádro toho no, pro, pro, programu a tam o to jde, protože to je tam, kde se hraje muzika. A nejde tedy o to vlastní zrušení té směrnice, jde právě o tyto přílohy. A já jsem zjistil, že transevropské noci, které byly přijaty zde v parlamentu, tak tam byla ta skupina Kalfarmita, která rozpracovala. Ten bohužel už nežije. Je to bývalý komisař pro, pro hospodářskou soutěž. A potom se po, jak se po něm tam potom přišel ještě jeden další návrh na tyto věci. Tedy já se domnívám, že, obec, že oba tyto výbory by měly společně pracovat. Potom je to příloha 6. Podívejme se na ní. Pane kolego, tady myslím, že nedojdeme k žádnému rozporu v této otázce, ale jde o to, že zde jde o směřování na cí, k cílům 2020, ale také jde o rozumnou infrastrukturu, protože energetické sítě bohužel dnes Eh, zkrátit tím, že to plánování se provádí na národní úrovni a přitom je zanedbávána ta celoevropská dimenze. Z tohoto pohledu se teda na odůležitý záměr a já bych měl prozbu, aby ten, že ten návrh eh, zprávy se dotýká mnoha věcí, ale možná jsou ještě některé další, které bychom se také měli věnovat. A já bych měl tedy prozbu, abychom tu lhůtu nestanovili příliš krátce na pozměňovací návrhy, tedy pokud je to možné, protože stejně máme spoustu práce, to znamená pokud možno, tak teprve po velikonočních prázdninách. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Já tady mám napsáno, že 28. března je termín pro pozměňovací návrhy, takže bych požádala sekretariát, aby eh, se to spočítal a předávám slovo Ani. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat Filipu Lambertovi Bohužel nejsem zpravodajkou eh, v rámci výboru ITRE, jak to zaznělo, protože jsem bývalou členkou tohoto výboru, výboru ITRE. A jsem ráda, že tady jsem oklopena eh, přátelskými kolegy. Došlo totiž k interním změnám v naší eh, delegaci a tak jsem musela rezignovat v rámci výboru ITRE. Nicméně jsem stínovou zpravodajkou u stanoviska Filipa Lamberta a při této příležitosti bych chtěla Filipovi za jeho vynikající práci poděkovat. Domnívám se, že většina pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, se ubírá správným směrem, měli bychom je podpořit. Konkrétně bych se chtěla zmínit o těch, které podporují environmentální aspekty a žádají navýšení alternativních energetických zdrojů na 20 Podporuji také pozměňovací návrhy, které žádají vytvoření inteligentních sítí, tedy návrh 21 a 26, jsou velice důležité. A také je tam jeden pozměňovací návrh, v němž se hovoří o rozdělování zisku. Ten je rovněž velice důležitý. Vzhledem k tomu, že evropské sítě jsou v kritické situaci a v důležité fázi, tak je třeba řešit eh, celou řadu důležitých problémů, které souvisejí s naplněním cílu do roku 2020, zejména jde o alternativní energetické zdroje a o to, že je potřeba zajistit eh, větší bezpečnost energetických dodávek. Pokud nebudeme mít k dispozici kvalitní infrastrukturu, pokud nebude dokončena, zejména v oblastech, kde jsou velké možnosti obnovitelných zdrojů. Pokud tam nebudeme mít kvalitní eh, infrastrukturu připojenou eh, k síti, tak nám unikne eh, ohromná příležitost a nenaplníme stanovené mm, cíle a nevyužijeme všech ekologických možností. Pan zpravodaj poukázal na vazbu mezi evropskými sítěmi a mezi strategií Evropa 2020 a zmiňuje také sociální síť, e, cíle, jako je například tvorba pracovních míst. E, rád by se soustředila na jeden návrh e, a zajímal by mě názor pana zpravodaje. Konkrétně jde o to, že dnes se ocitáme v krizi a Existuje velký rozdíl mezi úvěrovou schopností jednotlivých členských států a případných investorů a, je, a tento obrovský rozdíl by mohl vést k nerovnostem, nerovnováze a také překážkám, pokud jde o financování infrastrukturních projektů v oblasti energetiky. A to vše eh, v situaci, eh, kdy mm, důležitou roli by měli sehrávat také soukromí investoři. Jedná se o otázku, kterou bychom měli určitě zvážit. Měli bychom tyto překážky odstranit, eh, a to po celé Evropské unii. Měli bychom tedy vybudovat veškerou potřebnou infrastrukturu a udělat vše, co je proto nutné. A pak ještě jedna věc, o které mluvil i Filip. A to je strategická povaha této mm, práce, tohoto projektu veřejného zájmu. K tomu bych chtěla říct, že evropské financování musí být využito takovým způsobem, abychom se vyhnuli nekalé konkurenci, zejména pokud jde o tyto infrastrukturní projekty, které jsou pro nás prioritou. Děkuji, říká paní předsedkyně, žádá se o slovo ještě někdo, tak za Alde vystoupím já. Chtěla bych říci eh, Filipovi, že ani já nejsem odbornicí na tato téma, a mm, řada těch věcí, o kterých tady mluvili kolegové, mi zní velice rozumně, takže souhlasím eh, s tím, co stanovuje stínový zpravodaj pro naši frakci. Možná bychom se měli zaměřit více na otázku nákladů. Filipe, jinak s tebou souhlasím, že pokud je překročen rozpočet, tak je třeba znovu eh, revidovat eh, způsobilost. Neříkám, že automaticky by mělo dojít k přerušení podpory, ale měli bychom alespoň situaci znovu zvážit. V tom tě podporuji, Filipe. Jinak eh, bychom se měli také zaměřit na interakci mezi procesem výběru, výběrového řízení, což může být proces velice namáhavý a některé potenciální investory v Evropě mm, odrazuje a mezi eh, tedy na druhé straně případnou možností překročit rozpočet. Eh, možná bychom mohli zvážit tedy určitý pozměňovací návrh, jak eh, se říkal, že projekt nesmí nakonec být dvojnásobně mm, drahý, než se zpočátku avizovalo, ale celá ta situace už je komplikovaná dost už nyní, tak eh, spíš tak přemýšlím nahlas, eh, jak správně nastavit rovnováhu. Také bych chtěla říct, že sekretariát mi právě sdělil, že bychom mohli odložit eh, termín pro pozměňovací návrhy, pokud se to budete přát, na 11. dubna místo 28. března. Pak bychom uvažovali a zvážili tyto pozměňovací návrhy 30. května. Hlasovali bychom 31. května a pořád by to bylo dostatečně eh, včas, protože hlavní výbor, odpovědný výbor bude hlasovat až 20. června, takže Filipe, pokud ti to vyhovuje, prosím. Já s tím problém nemám. Já když se podívám na náš výbor v tuto chvíli, podívám se na pracovní zátěž našeho výboru, tak si říkám, jestli je vůbec eh, dobré žádat eh, si o stanoviska eh, k takovému počtu různých témat, protože ta mm, diskuze, Bernard to řekl, to je diskuze, která by se mohla vést v ITRE úplně bez problému. A nevím, jestli bychom měli diplukovat ty debaty v několika dalších výborech, hlavně když víme, že Ekon má tolik, tolik eh, legislativních návrhů ke zvážení. Toto už samozřejmě nezměníme, ale mm, chtěl jsem vám to říci. Pokud je o prodloužení termínu, nemám s tím problém, ale Bernarde, vy jste eh, to žádal, nevím, jestli... Já osobně s tím nemám problém, ale říkám si, když to budeme ještě dále protahovat, dáme tomu ještě více času, bude se tím zaobírat dále sekretariát. Nevím, jestli to pomůže, možná bychom to měli předat okamžitě ITRE a neřešit to příliš zlouhavě tady v Ekonu. Samozřejmě my jsme oba v obou dvou výborech, takže možná bychom mohli napřímo pracovat eh, v ITRE. Well, we, we, we could put... Možná eh, bychom tomu mohli dodat eh, náš šmrnc tady našeho výboru Ekon. Ja, das mag sein, dass der Kollege... Možná, že pan kolega Lambert od Zelených je příliš přezaměstnán, když má tolik těch, ale to posouzení výborem Ekon, z našeho pohledu, to, to je nejenom nutné, pokud by to tak nebylo, tak v takovém případě by tam chyběly důležité aspekty, a sice hospodářské, otázky konkurence, evropská přidaná hodnota a tady já jsem jiného názoru. Totiž domnívám se, že možná je třeba smrš trochu zeštíhlit ty časové plány, a co se týče těch, toho, že teďka se chystají, že se že budou velikonce, tak tady v tomto případě bychom to měli prodloužit. Ten projekt sám o sobě je příliš důležitý, než aby byl projednán pouze v jednom výboru. A potom že by tam ještě nakonec možná hovořili pouze stínoví zpravodajové a, a poslanci sami ty by jenom It's Okay já souhlasím, já souhlasím také s tím, že tento návrh je důležitý. Je také důležité, abychom eh, zdůrazňovali to, že skutečný problém spočívá v tom, že tyto věci, tyto otázky, eh, které, pro které je běžným prostředím Evropa se zatím probírají na národní úrovni a to je věc, se kterou musíme jasně argumentovat. Paní předsedkyně, dobře. Také vás chci, Filipe, ujistit, že na schůzi koordinátorů se eh, tím také nebudeme zabývat eh, zbytečně. My, a to může Jean-Paul potvrdit, že něco přijímáme jako práci, teprve když nám to připadá jako zajímavé nebo důležité. Ano, snažíme se tedy omezovat eh, ten objem. Myslím, že tedy můžeme pracovat podle nového harmonogramu. 11. dubna pozměňovací návrhy, to bude lhuta pro ně, eh, proto na to zbývají čas kolem Velikonoc a pak budeme hlasovat ve výboru 30. května ve výboru 31. hlasovat a 30. je probereme. A tím jsme dobili do konce bodu číslo 8. A ještě máme něco jako bod různé? jean -Paule? Ano, paní předsedkyně. Měl jsem příležitost být od rána, chci poděkovat tlumočníkům. Během dnes zde bylo mnohem více posluchačů tedy. A chtěl bych jenom upozornit na tlumočnický problém, jak jste si všimla. Toto jsou technické schůze týkající se například aktů v přenesené působnosti, trialogu a e, tam nám chybí tlumočníci. Já jsem poprvé musel žádat e, jako koordinátor, jsem to musel učinit, abych měl tlumočníka e, pro sebe na Eh, šepták, na šušotáž, ale to není to nejlepší řešení, protože se jinak hovoří eh, anglicky, používá se angličtina a myslím si, že tedy v eh, Evropě nám pokulhává demokracie, protože jinak bychom museli žádat všechny poslance, aby prošli zkouškou, že rozumí 16 jazykům, pokud ne tedy rovnou 23. Naší eh, devizou je, že jsme spojeni v rozmanitosti a rozmanitosti jsou právě také naše jazyky. Já vím, že předsednictvo rozhodlo eh, a tato opatření, která byla přijatá předsednictvem proto, aby se racionalovaly výdaje, eh, teď nevedou k dobrým výsledkům. Pokud něco by se mělo omezit, tak to jsou početné cesty nebo cesty mnoha lidí do, do Birmanie a pak po takovýchto misích nejsou ani eh, debriefingy. Zatímco my, když pracujeme o důležitých tématech, eh, o, o textech, které mají 400 stran, které jsou o aktiv přenesené působnosti, my nemáme tlumočení. Je zapotřebí, aby se tato otázka vyřešila rychle, protože jinak přestaneme pracovat. A předsednictvo parlamentu a předseda parlamentu, ať vyřeší tedy tu práci, kterou máme dělat my. Já vím, že někteří z nás zde velice usilovně pracují, náš výbor usilovně pracuje a potřebujeme pomoc tlumočníků, abychom mohli nadále takto pracovat. Prostě potřebujeme, takže doufám, že předsedovi parlamentu a předsednictvu parlamentu toto naléhavě sdělíte. Ano, nevím, jestli k tomu ještě někdo chcete. No, rád bych Žánu Polovi dát za pravdu skutečně pro těžké legislativní záměry a stanoviska potřebujeme překlad do mateřštiny. To neříkáme teď jenom do kaben, kterých je, kde je víc lidí než v sále. Nýbrž se podívám, co to je za věc, že je to potřebné pro věcné posouzení a rozhodování i na obsahově kontroverzních věcí. A ta úsporná opatření, která prezidium přijalo za německého generálního tajemníka a předsedy, tak všechny ty, všechno to se u, ubírá směrem eh, jaksi ve prospěch mat, angličtiny. Já sice si vážím mateřštiny, paní předsedkyně, ale přesto musíme zůstat rozmanití. A jeden bod bych chtěl, v jednom bodu bych chtěl odporovat Žánu Paulovi. A sice první, delegac, první cesta delegaci do Barmy, nebo Jama, to se konalo před 14 dny za mého předsednictví, byl to první za 50 let, tak tehdy nás doprovázeli pouze dva tlumočníci. Kdybychom sebou měli ještě francouzského kolegu, tak by zajisté požadoval také francouzštinu, takže to by, to by to byly čtyři. Tedy byly to dva, absolutní minimum. A potud tedy ten příklad Barmy není dobrým příkladem, milý kolego. Znám cesty delegace, kde je delegaci, kde bylo 12 tlumočníků a do více států. To znamená, že Birma to skutečně nebyl dobrý příklad, k, k, k, na znázornění toho, jak se využívají tlumočníci. Děkuji. No, já jsem to asi jasně neřekl, za to se omlouvám. Nešlo o to, že bych se chtěl zaměřit na ty tlumočníky poslané do Birmanie, ale o, o celou cestu, o užitečnost Eh, já jsem chtěl říct, že se hodně cestuje, možná bychom mohli racionalizovat i výdaje na cesty. Um, well, thank you very much. Um... Děkuji. Eh, Jean Paul, já jsem vás podpořila ve vaší žádosti o tlumočení a sekretariát vás o tom určitě informoval. Skutečně je, mm, máte pravdu, děláme tu hodně práce ta práce eh, je závažná, důležitá a eh, my máme tlumočení někdy na eh, pomocných zasedáních v nedostatečném počtu, na odborných zasedáních v nedostatečném počtu, někdy když jedeme jakožto delegace, tak jedeme úplně bez tlumočníků, tak to jsme byli v Hongkongu ku příkladu. Já určitě, jak jste říkal, upozorním na tuto věc pana předsedu. Já už jsem tak učinila na konferenci předsedů, když se hovořilo o reorganizaci eh, práce delegací a ono to má dopad eh, vlastně i na náš výbor. A já si myslím, že je velice správné, že jste eh, na tomto tady na otevřeném plénu upozornil, protože eh, je potřeba, aby o tom věděl větší počet poslanců. A tlumočení tady ještě máme, Ani, tak prosím. Já bych jenom reagovala na to, co řekl Jean-Paul. Já Plně souhlasím, jenom jsem vám chtěla říci, že podobná diskuze eh, probíhá i na předsednictvu Evropského parlamentu a že už padlo rozhodnutí ne přímo znovu zvážit eh, nebo přehodnotit, eh, ale spíše najít vždy velmi významné argumenty pro naše budoucí mise a že je potřeba tyto mise vždy posuzovat hlediska úspor. Ano, děkuji, to byl příspěvek místo předsedkyně, ještě Bernard. Viceprezidentin hat... Dobrá otázka pro paní místo předsedkyně. Prezidium, které rozhodlo proti tlumočení, přeskoumalo, kolik míst mimo tlumočení a překlady v posledních pěti letech bylo dodatečně vytvořeno. To je více než 500 v obecné zprávě parlamentu. Zda tam všechny ty lidi potřebujeme, o tom mám své pochyby. Já nevím, zda pan Langer mluví o nových pracovních místech eh, v souvislosti s překladem či tlumočením, protože tomu tak eh, přímo není. Jde o to, že padlo rozhodnutí eh, racionálně zacházet se zdroji a racionalizovat náklady bez ohledu na to, zda to jsou překlady, tlumočení, mise, cestovní náklady, Jde spíše o určitý, určitou otázku principu v, v současné situaci a my jsme otevřeni pochopitelně dalším návrhům ze strany poslanců. Je to diskuze, která bude dále pokračovat několik dalších týdnů a jsem si jistá, že budeme ochotni mm, zanalizovat eh, vaše návrhy. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že bychom toto měli projednat na eh, hodnějším eh, fóru. Paní předsedkyně oceňuje práci tlumočníků. Děkuji a zítra se tu sejdeme ráno.